erste da? Jordan ja. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen, darf Sie... Dámy a pánové, rád bych vás přivítal na dnešním zasedání. Tak jako je tomu vždy, samozřejmě všichni jsou již přítomní, to znamená, že můžeme začít včas. Co se týče navrhu pořadu jednání, tak chci říci, že Dochází tady ke změně mezi 21 a 20. To znamená, tady jde o středu. Takže pokud nikdo proti tomu nic nemá, tak jsme to tím odsouhlasili, jinak tady nejsou žádné další připomínky k návrhu pořadu jednání. A já bych rád upozornil na to, abychom nebo bylo by velmi důležité, abyste i těm kolegům, který v tuto chvíli, kteří v tuto chvíli tady nejsou, aby se omezili opravdu na svůj časový limit. To znamená, čím, dří, čím kratší dobu využijí pro svůj projev, tím lépe. Teď se hned vrhneme na nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem a předávám slovo Romaně Jordan Cizil. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit co nejstručněji. Stejně tak, jak jste nás o to požádal. Takže začnu takovými obecnými připomínkami a poté budu hovořit o těch pozměňovacích návrzích. V minulém týdnu jsme jednali se stínovými zpravodaji a hovořili jsme hlavně o dvou otázkách, nebo o jedné zásadní otázce. Zdali by tato zpráva nemohla být pozastavena, nebo řekněme odložena na pozdější dobu a to z důvodu zemětřesení v Japonsku. Já jsem si to ještě jednou všechno přečetla, všechno jsem to pro, pozorně prostudovala a nenašla jsem žádný důvod pro to, aby ta zpráva by, byla odložena. Myslím si, že opravdu v tuto chvíli je ta správná chvíle na to, abychom reagovali na tuto otázku, abychom pokračovali v naší práci. Dále další obecná připomínka se týká následujícího. Jde o účast Evropské Evropského parlamentu v konzultačním procesu. Já jsem také položila tu otázku, jak by mělo být zohledněno naše stanovisko, náš názor na tuto otázku. Moje asistentka mi právě sdělila, že jsme právě dostali odpověď Evropské komise od pana Küplinga. To je generální eh, ředitel Maďarského regulačního úřadu a on je zodpovědný eh, za tuto otázku. Já jsem velmi ráda, že je tu dnes s námi, aby se účastnil naší diskuse. Je samozřejmě také velmi důležité, aby Evropský parlament co nejlépe spolupracoval s Evropskou radou. Co se týče těch pozměňovacích návrhů, Já jsem se snažila tuto směrnici posílit našimi pozměňovacími návrhy. Máme tu několik obsahových změn, o nich budu ještě hovořit. To znamená, to znamená, že jde tady v podstatě o ten princip nenavratitelnosti nebo jaksi netransformace. Tady jde v podstatě o možnost nějakého dalšího využití odpadu a tím reagujeme na obavu našich obyvatel, protože obyvatelé mají jisté obavy, mají strach. A dále jde o finanční prostředky, o požadavky týkající se finančních prostředků. Tyto požadavky by měly být striktněji, přísněji formulovány, měl by tady také platit princip znečišťovatel platí a také potřebujeme lepší analýzu nákladů, eh, plateb, potřebujeme také lepší zpravování eh, o procesu, to znamená zprávy, které budou předkládány komisi. Jde o to také, aby všechny tyto procesy byly co nejnezávislejší lepší a proto také vyžadujeme, aby se národní parlamenty tohoto procesu účastnily jako úřady nebo jako orgány dohlížející. Návrh komise v souvislosti spoluprácí, tak eh, ten považujeme samozřejmě za velmi dobrý a skrze pozměňovací návrh, který jsme předložili, chceme zamezit tomu, aby regionální iniciativy byly využívány jako taková záminka ke spožďování rozhodovacího procesu. Dále, co se týče ukládání radioaktivního materiálu mimo Evropskou unii, tady si myslíme, že by to do určité míry mělo být povolováno v rámci směrnice. Také máme tedy směrnici o ukládání radioaktivního materiálu. A v průběhu zasedání se stínovými zpravodaji jsme zjistili, že hovoříme velmi často o vývozu, ale nehovoříme vůbec o dovozu radioaktivního materiálu. To znamená, že se odkazujeme na příslušnou směrnici a tím to řešíme. A teď je ještě několik požadavků, které se týkají eh, transparentnosti. Ta musí existovat i u všech povolovacích eh, procesů, i u těch, kteří to povolení získají. To znamená, že nepouze u těch, kteří tuto povolení vydávají, ale také u těch, kteří o to, to povolení žádají. Veřejnost samozřejmě chce informace, veřejnost také má právo na to, aby získala a dostala všechny tyto informace. Uh, Nicméně musíme dát také hlas odborníkům. Dále safety case. Tady jde o důkazy o bezpečnosti, tak tomu jsme se věnovali velmi vážně ale trošičku jsme tady změnili pořadí. Některé body jsme začlenili do definic a některé body jsme zapracovali do různých dalších bodů. To znamená, co se týče toho důkazu bezpečnosti, tak ten jsme nevyškrtli, jenom jsme ho zapracovali do jiné části čes, č, textu. Co se týče principu Alara, to znamená, tady podstatě platí ten princip co nejníže, to znamená co nejméně radioaktivního materiálu, jak jen to bude možné, stejně jako u radioaktivního odpadu, to znamená co nejvíce snížit množství tohoto odpadu. Kromě toho Jde samozřejmě o podporu školení, vzdělávání a hlavně jde o to, aby personál, který s těmito materiály budou pracovat, aby tito pracovníci byli co nejlépe vyškoleni a nejlépe eh, vzdělaní. Dále musíme také zajistit eh, předávání nebo podávání eh, dostatečného množství příslušných zpráv. Veřejnost musí být informována, o tom už jsme již hovořili. Dále potřebujeme také dobrý klasifikační systém pro radioaktivní odpady já bych tedy k těmto pozměňovacím návrhům ráda přidala ještě některé další. My chceme jasné rozdělení mezi tím, co máme ve směrnici týkající se jaderné bezpečnosti a tím, co je v této směrnici. Já si myslím, že tady by neměly vznikat žádné mezery a členské státy by měly být povinovány pravidelně své programy aktualizovat. Musí zohledňovat také zkušenosti jiných členských států a také zkušenosti dalších mezinárodních organizací. To by v tomto textu mělo být také. A dále také požadavek, který se týká národních programů národní programy by měly zahrnovat zodpovědnost nebo jasně definovanou zodpovědnost individuí a dalších subjektů. Pozměňovací návrhy můžete předložit do zítřka do 12 hodin. Mou zprávu jste obdrželi ještě s dodatečnými informacemi. To znamená, pozměňovací návrhy můžete předkládat do zítřka, to znamená, že bylo dost času na to, abyste své návrhy předložili. Měli jste více jak tři týdny a společně se stínovými zpravodaji se samozřejmě budu snažit vypracovat co nejvíce kompromisních návrhů. Děkuji a v první řadě předám slovo paní Hall. Děkuji. Děkuji, pane předsedající Chtěla bych poděkovat zpravodajce. Do značné míry souhlasím s jejími návrhy v pozměňovacích návrzích a především se mi líbí, co říká o transparentnosti, o zapojení veřejnosti a o zásadě znečišťovatel platí. Eh, hovoří eh, také o tom, že skutečně bychom neměli nic nechat uniknout nějakými volnými prostory. Eh, musíme si uvědomit, že je třeba ošetřit také otázku vojenského odpadu, který může být stejně nebezpečný. Možná taková hlavní věc, kterou bych tady chtěla v pozměňovacích návrzích zdůraznit, je to, že členské státy mají jinou možnost vedle eh, vlastně těch eh, hlubinných geologických eh, úložišť, protože Existuje poměrně velká podpora pro hlubiná geologická úložiště, nicméně ta diskuse určitě ještě není u konce a některé členské státy se nechtějí vydat touto cestou. Probíhá v této věci výzkum a e, určitě právě nyní si všichni uvědomujeme, že ty bezpečnostní otázky jsou možná složitější, než jsme se původně domnívali. Já bych tedy chtěla doplnit definici určitého konečného skladování final storage. To znamená, že členské státy by si mohly zvolit buď mezi tím úložištěm, anebo tím konečným skladováním, které by bylo definováno tak, že se jedná uchovávání radioaktivního odpadu tam, kde není záměr ho někdy znovu vyzvednout, ale je tady možnost ho znovu vyzvednout v případě, že by to bylo zapotřebí třeba kvůli bezpečí. Protože mám pocit, že v současnosti to není úplně jasně vymezeno. A také bych tam chtěla mít tak, takzvanou sunset clause, eh, právě eh, u tohoto právního předpisu, protože členské státy mají předkládat zprávy eh, a mají sami hodnotit své programy po deseti letech. Komise posléze vyhodnotí to, co udělaly členské státy a pokud by toto mělo trvat pouze 15 eh, let, tak by potom měla být možnost znovu zvážit, eh, jak, jak jsme na tom s vědeckými poznatky a jak třeba nějak nezměnit to rozhodnutí. To znamená, neměla by tady být pouze jediná možnost toho hlubinného geologického úložiště. Myslím, že by bylo moudřejší, aby tady byla ještě otevřena i ta možnost toho konečného skladování nebo konečného uložení a členské státy by měly mít tedy možnost zvolit si toto i jako alternativu oproti těm hlubiným, hlubiným geologickým úložištím. Souhlasím se spravodajkou, že dočasné ukládání není příliš uspokojivou, uspokojivým přístupem. Členské státy by měly hledat nějaká, nějaká definitivní řešení a já tedy budu mít eh, pozměňovací návrh, který by právě měla zabránit tomu, aby prostě tam ten odpad někde ležel po blíže neurčenou dobu, aniž by bylo určeno, co se s ním do budoucna stane. A dále, pokud jde o otázku e, vývozu odpadu, překládky odpadu. Určitě členské státy by měly dospět k dohodě v tom smyslu, že by třeba sdíleli nějaké úložiště, nebo že jeden členský stát by se tedy dohodl s jiným, ale není asi uspokojivé, aby se umožnilo vyvážet odpad z EU protože my nemáme žádnou možnost, jak kontrolovat, jak se potom nakládá s tím nebezpečným radioaktivním odpadem, jestliže opustí území EU. Pokud je samozřejmě zůstává uvnitř EU, tak je to v pořádku, ale neměli bychom ho vyvážet někam, kde nemůžeme kontrolovat, co se s ním děje. Děkuji. Děkuji, pan Tošenovský. Já bych eh, chtěl velmi poděkovat eh, paní eh, zpravodajce, protože ta diskuze zvlášť v současné době není úplně jednoduchá a myslím si, že je velmi důležitá, tak abychom se dostali k pravidlům, která budou platit v Evropské unii. Já jsem rád, že se podařilo najít textaci, která řeší mnohé ty problémy, které tady paní kolegyně zmiňovala to je od eh, spolupráce na mezistátní úrovni, hledání regionálního úložiště společného i eh, to, že je možné podle určitých pravidel a jasné, jasného přehledu eh, i případný vývoj, vývoz vyhořelého paliva, případně toho radioaktivního odpadu, ale platí zde samozřejmě absolutní povinnost velké přehlednosti a zásadního, zásadní dokumentace o tom, co se s tímto, eh, s tímto vyhořelým palivem děje. Eh, já jsem přesvědčen a, a myslím, že se to také podařilo v té zprávě eh, zohlednit, že jedna věc je tak, abychom neskomplikovali technická řešení, která již v současné době existují a zároveň celý ten proces příliš administrativně nezatížili, protože při příliš značném administrativním, administrativních problémech se nám může stát, že právě to, o co jde, aby lidé měli co nejvíc informací a byl ten proces co nejpřehlednější, tak aby právě tou složitou administrativou jsme nestratili tu výhodu velkého přehledu, který o vyhořelém palivu či radioaktivním odpadu je velmi důležitý a pro, samozřejmě pro lidi a, a obyvatele je velmi zásadní. E, myslím si, že ta zpráva se posunula i díky té trochu možná složitější debatě e, velmi, do velmi dobré pozice a e, za naší, za naší frakci mohu říct, že mnohé ty věci, které právě paní zpravodajka vyřešila, velmi podporujeme. Děkuji, pane předsedo. Danke, kolegin. Děkuji, paní kolegyně Hercog. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. E, a múlt heti parlamenti vita... Děkuji, pane e, předsedo. Diskuse v parlamentu minulý týden ukázala, e, jak názory na jadernou energii přesahují hranice a, politické názory, politické strany a e, v, každém, v každé politické frakci jsou rozdílné názory na jádro a minimálně tedy existuje schoda mezi největšími skupinami, že e, na základě toho, co se stalo v nedávné minulosti a v oblasti jak se řešení jaderného odpadu je potřeba se posunout kupředu. A já bych chtěla využít k této příležitosti, abych také poděkovala radě za její spolupráci na vyslosti na dohodu Euratom a vše, co s tím souvisí. Rada nejenom, že s námi jednat musí, ale také řada dokumentů, na kterých parlament pracoval, mm, e, bylo také konzultováno se zástupci rady. Zástupce rady je přítomen i zde a naslouchá našim diskusím a to je velice důležité pro další kroky. A jsme přesvědčeni, že je potřeba eh, naplnit následující požadavky. Za prvé finanční požadavky, otázky financování, které musí být řešeny podrobněji, dále pak dlouhodobé vize, o eh, RND a také eh, jaksi eh, souhlas veřejného mínění s těmito otázkami a s tím souvisejí pozměňovací návrhy a my vítáme návrh komise a voláme po zvýšené spolupráci mezi členskými státy. Chtěla bych se dotknout otázek, které tady kolegové zmínili a z části ne zcela eh, jsou vyřešeny. Například otázka bezpečnosti. Když byla koncipována směrnice o jaderném odpadu, radioaktivním odpadu, eh, Eh, všichni eh, měli na mysli tu skutečnost, že eh, zrovna krátce předtím byla přijata směrnice o jaderné bezpečnosti, takže ta by měla řešit problematiku, bezpečnostní problematiku, jenomže po zatěžových zkouškách, které proběhnou v tomto roce, zřejmě bude potřeba provést i změny směrnice o jaderné bezpečnosti. A je třeba tedy mít v úvahu, vzít v úvahu i tu skutečnost, že e, e, ustanovení o radioaktivním odpadu e, by měly figurovat i ve směrnici o jaderné bezpečnosti tato eh, směrnice o jaderné bezpečnosti, která bude v každém případě zrevidovaná po zátěžových te eh, testech, by se měla soustředit na právě tyto otázky. To si myslím, že potom bude eh, jaksi konzistentnější. Proběhne o tom rozprava a budou předloženy pozměňovací návrhy a podle toho vybereme ty nejlepší zaměřené právě na hospodaření s radioaktivním odpadem. A otázka tedy potom zní, zda předkládat pozměňovací návrhy eh, tady v tomto případě. Kdo, protože kdokoliv eh, nakládá s radioaktivním odpadem, odpadem nemůže mít eh, monopol. Zaprvé musíme za každou cenu donutit provozovatele, aby se zapojili kteří jsou zapojeni do této problematiky, aby se snažili eh, minimalizovat objem radioaktivního eh, odpadu, eh, protože ono se hovoří, jakmile se hovoří o nízkoradioaktivním odpadu, tak se provozovatelé snaží jak si toho využít a pak dochází k nárůstu objemu odpadu, mm, zatímco Eh, my chceme, eh, aby naopak ten eh, proces směřoval k jejich zmenšování. Dále je důležité, aby nedocházelo k diskriminaci na trhu. Jestliže někdo produkuje jadernou energii, tak je potřeba se ujistit, že v Evropské unii takový provozovatele jaderné elektrárny budou mít přístup k příslušným eh, zařízením na trhu a že nebudou tedy vyloučeni od eh, eh, z využívání potřebných zařízení. A jsme přesvědčeni, že také omezení vývozu je problematika, která může vést ke vzniku monopolu a to my nemůžeme podpořit. Máme pocit, že i ve světě je málo projektů pro skladování jaderného odpadu, takže jsme spíš pro uh, uh, otevření. My, co se týče dovozu tak eh, je to velice málo regulované, prakticky kdokoliv může do Evropské unie dovážet radioaktivní odpad a to samozřejmě nezlepšuje vnímání jaderné bezpečnosti ze strany veřejného mínění. A jménem svým a jménem své politické frakce, minimálně její většiny, bych eh, chtěla říci, že my bychom byli, my souhlasíme spíš s radou a e, s pravodajem než s ostatními, ale když se podíváme na dopady zprávy parlamentu, pak musíme tuto schválu přijmout dříve, než o tom bude jednat rada. Děkuji. Mein Vorschlag ist, dass wir ab jetzt návrhem v tuto chvíli je, abychom všichni dostali přiděleny pouze dvě minuty, protože jinak to nezvládneme. Pan Bytykov v tuto chvíli má slovo. Pane předsedo, já nevím, jestli se mi to podaří za dvě minuty. A já také nevím, jestli to je úplně v pořádku, ten váš požadavek v tuto chvíli. Já jenom abych to vysvětlil. Já jsem pana stínového zpravodaje nechal mluvit trošičku déle, protože je stínovým zpravodajem, ale opravdu bych vás poprosil a všechny bych vás rád poprosil, abyste hovořili po dobu dvou minut. Já se to pokusím zestručnit. To znamená, že nebudu chválit a hned přejdu ke svým kritickým připomínkám. V první řadě. Definice jaderného odpadu. Podle našeho názoru ta definice, definice, kterou tu máme, je příliš měkká. Ta debata probíhala velmi dlouho, Hovořili jsme o tom, do jaké míry má zacházet tedy ta spekulace v souvislosti s možnými technickými řešeními. Zdali můžeme říci, že nějaké to řešení can be foreseen, anebo envisaged. Já si myslím, že tady jsme se dostali trošičku dále. Když budeme hovořit o envisaged, tak eh, já si myslím, že tady jde spíše o ty představy. Ve chvíli, kdy máte bujnou fantazii, tak samozřejmě můžete si hodně domýšlet do budoucnosti, co by tedy mohlo být skutečností, ale já si myslím, že to není ten nejchytřejší nápad. Já si myslím, že co se týče těžby uranu a uranového odpadu, tak to bychom měli vyjmout, protože samozřejmě máme i různé radioaktivní materiály, které vznikají při těžbě eh, různých jiných vzácných eh, hornin. To znamená, že my si myslíme, že tato definice je příliš měkká, není dostatečně jaksi vymezující. Tady se otevírají také dveře pro vývoz. A to je pro mě opravdu velmi zajímavé, protože tady se hovořilo o tom, že ve chvíli, kdy eh, se, jak si, mm, kdy se vyškrtnou jakékoliv limity, tak bude docházet eh, k monopolu. Poté se ale hovoří o těch eh, mezerách a vzniku zón, nebezpečných zón. Všichni znáte slovo maják. Maják v Rusku. Stačí se podívat na maják v Rusku a zjistíte, jaká rizika vznikají při vývozu jaderného materiálu z Unie. Já si myslím, že my bychom měli minimálně e, převzít zodpovědnost za to, aby radioaktivní materiál, který vznikne tady, byl také tady zpracován, nebo aby se s ním zacházelo na našem území. Pan Oettinger na začátku říkal, že chce zamezit vývoz vývozu. To byl jeden z hlavních bodů, eh, se kterým nastoupila nová komise a mně to přišlo jako dobrý nápad. Považoval jsem to za zodpovědné a je mi proto velmi líto, že tento výbor se v tuto chvíli snaží v podstatě udělat krok zpět. A teď poslední bod, pane předsedo. Já mám také trošičku eh, potíže s tou, ehm, s tou definicí té, toho nového využití nebo toho nové, té nové těžby, ale ve chvíli, kdy budeme hovořit o tom, že některé členské státy budou moci nechat skládky otevřené a tím vlastně poskytneme záruky, tak já si myslím, že v tuto chvíli by docházelo k tomu, že v podstatě tam to měřítko eh, bude příliš nízké a všechno se eh, v podstatě eh, všechno to bude stát příliš mnoho peněz, protože tady bude existovat ten princip toho té opětovné těžby nebo nového využití. A to si myslím, že by nebylo správné. Dále, co se týče toho principu eh, znečišťovatel platí, tak i tady my máme určité připomínky, protože tady si myslím, že tady také nedochází k tomu, že by se hovořilo o těch kritériích, o kterých hovořil pan Oettinger, to znamená výzkum a věda. Tady to se v tomto textu neodráží. Pán kolega Henel. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se tedy ve dvou minutách. Ve Združeních obcí ve Francii jsme eh, se rozhodli, že se budeme likvidovat komunální odpad co nejblíže místu jejich vzniku. Pokud by tomu bylo stejně i u radioaktivního odpadu, tak eh, myslím, eh, že zase by to mělo být co nejblíže tomu místu, kde ten radioaktivní odpad vznikne. Za druhé, myslím, že je zcela normální, aby ten, kdo vlastně vytvoří tyto radioaktivní odpady, vlastně hradil nakládání s těmito radioaktivními odpady. Já tedy dost dobře nechápu, jak, se, jak k tomu hodlá přistoupit parlament a rada. Vezměme si příklad Francie. My jsme dříve vyráběli energii a bylo to součást veřejné služby. Veškerá energetika tedy těžila vlastně z úspor vytvořených jadernou energií a bylo možné tedy provádět eh, vlastně různé úpravy. Například třeba i zemní plyn těžil z prostředků vzniklé jadernou energií, stejně tak vodní elektrárny, všichni z toho v podstatě měli prospěch. Pak nám ale bylo řečeno, že aby to fungovalo lépe, tak je to třeba oddělit tyto energetické služby. Takže na jedné straně máme EDF, tedy vlastně elektrickou energii a GDF eh, zemní plyn. A jak tedy teď eh, vlastně rovnoměrně rozdělit ty náklady náklady na nakládání s odpadem mezi e, tyto e, firmy, protože vlastně obě tyto firmy nějak e, těžily z té, z té jaderné energie. A já si myslím, že je skutečně třeba přistoupit nějak inteligentně k tomu nakládání, tak abychom stoprocentně zajistili bezpečnost občanů. A jestliže je třeba provádět nějaká združení mezi zeměmi, musíme mít nad nimi kontrolu. Pokud jde o otázku monopolu, tady bych chtěl jenom připomenout, že pod záminkou liberalizace, pod záminkou toho, aby každý mohl dělat, eh, co chce podle vlastní volby, eh, tak teď v Africe máme skutečně skládky chemických nebo chemikálií, které přicházejí z Evropy. Eh, jsou tady lodě, které se prostě potápějí na moři s toxickým odpadem, protože jsme připustili liberalizaci a někteří podnikatelé vlastně vydělávají peníze na úkor bezpečnosti. Děkuji, pan Vidal Kvadras. Uh, děkuji, já bych nejprve chtěl poděkovat paní uh, zpravodajce, paní Jordan, za skvělou práci, kterou odvedla na této zprávě. Je pravda, že ve světle té nehody ve Fukušimě se ty krátkodobé scénáře změnily. Nicméně tato směrnice je opravdu více než kdy zapotřebí. V parlamentu jsou velice různé názory na úlohu jaderné eh, energie v energetickém mixu. To znamená, eh, byli jsme vlastně natolik rozpolceni, že na poslední plenárce jsme nedospěli k žádnému usnesení o Fukušimě. Nicméně radioaktivní odpad eh, existuje a tady tady se musíme nějak postavit této zodpovědnosti. Je tedy řada bodů, v nichž mohu podpořit pozměňovací návrhy eh, paní Jordan, která chce tedy podpořit transparentnost, sdílení informací, to se objevuje průřezově v celé zprávě, navrhuje vytvoření určitého klasifikačního režimu nebo povinnost držitelů povolení vlastně eh, eh, sdělovat dozorčím eh, orgánům informace, vytváření bezpečnostní dokumentace předtím, než se zřídí nějaké zařízení a podobně. Také vítám, že zpravodajka zdůrazňuje důležitost výzkumu na tomto poli a hovoří také o zásadě reverzibility. Také poukazuje na úlohu uskupení národních regulačních orgánů. Pak je tady taková delikátní otázka, to jsou ta regionální úložiště. Souhlasím se spravodajkou v tom, že bychom měli zachovat určité zásady, než eh, se vlastně rozvine takovýto typ spolupráce. Možná paní Jordan bychom mohli diskutovat o tom, jak v tomto eh, textu vlastně uchopit tuto problematiku. Nicméně souhlasím s vámi v tom, že je skutečně třeba zachovat eh, některé základní zásady této spolupráce. Je tady jeden bod, kde, když dovolíte, eh, budu mít trochu jiný přístup. Snad vám to nebude vadit, že se takto odchýlím od vašeho názoru a to je článek o financování vyřazování zařízení z provozu. Eh, paní Jordan, je důležité, aby tam ty peníze byly, aby byly k dispozici, když eh, vlastně eh, je potřebujeme. Nezapomínejme, že v roce 2004 eh, vlastně eh, právě z těchto důvodů se objevily problémy, protože nebyly k dispozici finanční zdroje. Já tedy myslím, že ten přístup komise je možná trochu opatrnější a navrhuji, aby tady schom se spíše drželi návrhu komise než toho vašeho návrhu, pokud jde o financování. Nicméně i tak vám chci poděkovat za skvělou práci a těším se na další diskusy. Děkuji. Yes, you. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poblahopřát Romaně za její výbornou práci a soustředím se na jednu věc. Chtěl bych vyjádřit jisté obavy, co se týče potenciálních problémů s implementací článku 4.3 požadavek eh, naložit s, eh, nějakým způsobem naložit s radioaktivním odpadem na území Evropské unie. Eh, je, jakékoliv řešení pouze na území Unie je příliš restriktivní a může vyvolat jak právní, tak sociálně ekonomické problémy není jasné, jakým způsobem zájmy Unie eh, jsou eh, chráněny striktním zákazem uložení odpadu v třetích zemích. A kromě toho to může ohrozit eh, dlouhodobě smlouvy, které některé členské státy už uzavřely v minulosti se třetími zeměmi. A tyto smlouvy byly eh, schváleny agenturou Euratom. Dále pak tento článek v praxi znemožní regionální a, a celosvětová řešení, protože zabrání eh, realizaci regionálních a globálních iniciativ, jako například iniciativa globální, omezení globálních hrozeb kde jsou zapojeny i nečlenské země. Tímto zákazem se také pokoušíme izolovat Evropskou unii od sousedících zemí e, v rámci regionálních a globálních řešení, kdy my děláme pravý opak. My bychom měli podporovat takovou spolupráci za účelem zajištění lepší bezpečnosti ve světě. My Víme, že jaderná bezpečnost a radioaktivní bezpečnost nezná hranic. A tento článek také nemá ekonomické opodstatnění. je skutečností, že malé státy s jaderným programem eh, eh, pro ně tedy finanční zátěž spojená s nakládáním s odpady vede potom k tomu, že mm, je vlastně taková jaderná elektrárna neefektivní eh, ekonomicky. A proto požadavky tohoto článku vlastně jdou proti rozvoji jaderné energetiky v Evropské unii. Je toto cílem této směrnice? Je jasné, že ten zdůraznění si nebo jakýkoliv zákaz eh, je třeba jak si pečlivě znovu zvážit. Děkuji. Kolega Belet. Kolega Belet. Can you please the micro, Mr. Ulrich? Thanks, uh, chairman. Děkuji, pane předsedo. Dvě minuty, zoals u al gezegd hebt. Ik... Děkuji, dvě, dvě minuty. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád omezil pouze na dva články, které považuji za důležité, článek 3 a 10. Ve trojci jde o definice. Tady hovoříte o tom, že ukládání může vést ke konečnému úložišti. To znamená, že to přechodné nebo dočasné úložiště se může transformovat do konečného úložiště, ale tady se hovoří ještě o potenciálním nebo o potenciálu úložiště. Hovoří se tady o podpovrchových eh, úložištích, které, nebo ze kterých by se mohlo stát konečné úložiště. Ale to by nemělo být naším cílem, protože my třeba najdeme cíle, které z bezpečnostního hlediska třeba nebudou ty nejlepší. To znamená, že tady jde o definici a o rozhodnutí, který způsob ukládání bude lepší. Dále, co se týče těch pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Zpravodajka předložila tento pozměňovací návrh návrh, ve kterém jde o eh, cenu nebo o náklady v podstatě, eh, které budou s tím eh, spojené. Náklady, které budou muset nést členské státy. Hovoří se tady o nákladech spojených s údržbou těchto úložiští to samozřejmě může být jaksi užitečné pro dočasné úložiště. Ve chvíli, kdy hovoříme o těch povrchových úložištích nebo podpovrchových, ale ve chvíli, kdy hovoříme o těch hlubinných geologických úložištích, tak eh, tady už to eh, neplatí, protože my hovoříme o hlubinných geologických úložištích, které jsou izolovány a eh, hovoří se o tom, že tato úložiště by neměla být závislá na údržbě, ale vy jste možná měla na mysli jiné náklady, možná byste to mohla vysvětlit. A pane předsedo, ještě eh, další otázku. Eh, tady jde opět o finanční prostředky, které by měly být k dispozici. Finanční prostředky to také znamená, že eh, tady budeme hovořit o jaderné bezpečnosti v této souvislosti. A já bych bych rád věděl, zdali vůbec tady o takovéto bezpečnosti můžeme hovořit. Děkuji. Äh, Máme ještě 15 minut, protože za 15 minut přijde paní komisařka a já bych si rád ještě vyslechl zástupce komise a paní zpravodajku. To znamená, že bych opravdu poprosil, aby všichni, kdo v tuto chvíli by se chtěli ještě vyjádřit, aby se opravdu velmi omezili a v tuto chvíli bych hned předal slovo komisi pan Faros. Äh, Děkuji, pane předsedo první řadě bych se omluvil za to, že i přes tuto časovou tíseň poděkuji paní zpravodajce za její skvělou práci. Rád bych se stručně vyjádřil k některým bodům, které zde zazněly. Co se týče toho vyzvedávání materiálu, Eh, my jsme to vyzvedávání odpadu v našem návrhu nevyškrtnuli, my jsme to nechali všechno otevřené, ale zároveň nikde nepředpisujeme nebo nepředpisujeme to, že vyzvedávání odpadu za určitých podmínek bude povinné. Já si myslím, že každý členský stát si stanoví svá pravidla k vyzvedávání odpadu a je pravda, že situace v členských státech je v tu tuto chvíli velmi odlišná. To znamená, že my to v tuto chvíli nevylučujeme, ale necháváme na členských státech, aby k tomu zaujali své stanovisko. Co se týče finančních prostředků, pan vydal Kvadras řekl velmi jasně, jak citlivé toto téma je. To, co chceme my jako komise, je to, abychom zaručili, nebo aby bylo zaručeno, že finanční prostředky budou k dispozici ve chvíli, kdy dojde k výstavbě konečného úložiště. My jsme k tomu už jaksi náš příspěvek dali. My jsme vydali naše doporučení v roce 2006 a víme, že také naše doporučení je zohledňováno a to do velké míry. Samozřejmě, že Evropský parlament může přijít ještě Eh, s novými předpisy, ale skrze jaksi eh, můj současný projev, chci říci, že to nejdůležitější v tuto chvíli je, aby ty peníze byly v tuto chvíli k dispozici. Nejde tolik o ten postup, jakým způsobem se budou, eh, jak se, jakým způsobem se k ním bude přistupovat. Důležité je, aby existovaly. Dále, co se týče toho jaderného odpadu. Tady musíme dělat rozdíl mezi jaderným odpadem a těmi materiály, které mohou být ještě zpracovány. A pan komisář několikrát řekl, že bezpečnost může být zaručena pouze tehdy, pokud budeme moci mít nějaký vliv na bezpečnost skládek. A jako komisař mohu zodpovědnost převzít pouze ve chvíli, kdy ta skládka nebo to úložiště bude na území Evropské unie. Proto ve chvíli, kdy tady vznikne nějaký radioaktivní materiál, který bude uložen, musí být uložen na našem území tak, abychom my za něj mohli převzít stoprocentní zodpovědnost. Já vím, že se tady bude vypracovávat kompromisní návrh, ale my se samozřejmě na ten návrh podíváme. Nicméně jasné politické stanovisko v tuto chvíli je takové, že ve chvíli, kdy budeme chtít převzít zodpovědnost za toto úložiště, tak se bude muset nacházet na území našeho společenství. Co se týče těch dalších bodů, tak my se samozřejmě podíváme na ty národní zprávy. Samozřejmě, že safety case musí být co nejpodrobnější. Já si myslím, že v jednom bodu nicméně tady ještě panuje takové nedorozumění a to je otázka definice konečného úložiště. Final storage je pro odborníky už v podstatě rozporem. Když hovoříme o disposal, a já to říkám teď právě paní Hall, disposal v podstatě už obsahuje ten, tu esenci toho konečného úložiště. Tady hovoříme o horizontu, eh, o horizontu 30 eh, let, tak právě jsou to, tak je to právě tento typ úložiště. Ve chvíli, kdy hovoříme o interim storage, tak myslím si, že jsme se všichni ponaučili s Fukushimy, protože interim storage v žádném případě nemůže být dlouhodobým řešením. Interim storage znamená úložiště bez containment. A to je právě něco, čemu by tato nová směrnice měla zamezit. Pane předsedo, já vím, že ta časová tíseň je velmi velká a z toho důvodu v tuto chvíli skončím a tím jsem probral vlastně to nejpodstatnější. Děkuji, děkuji za vaše vysvětlení. A v tuto chvíli bych předal slovo panu Láslo Koblingovi z Evropské rady. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, je mi potěšením být tady dnes mezi vámi na tomto zasedání a chtěl bych poděkovat paní Jordan za její komentáře i za to, že jsme je dostali v předstihu k dispozici. A měla mnoho eh, plodných připomínek a eh, velice nás Eh, je to pro nás velice pozitivní. V, ve verzi z minulého pátku eh, otázka znovu vyzdvížení odpadů je významná také otázka rozvoje a výzkumu, takže Mm, eh, konstatujeme, že ty úvahy paralelně eh, se shodují. Je tu také problematika vývozu a dovozu, eh, které maďarské předsednictví věnuje velkou pozornost z pohledu jaderné bezpečnosti a bez, bezpečného zpravování radioaktivního odpadu, tak abychom Ehm, a přáli bychom si, aby bylo co nejdříve dosaženo znění, které bude vyhovovat všem. Co se týče zákazu eh, vývozu nebo omezení vývozu nebo eh, naplnění určitých podmínek, které eh, by umožňovaly povolení vývozu, tam bych taky rád zdůraznil dvě věci. Několik lidí tady zmínilo uh, eh, havárii v japonské jaderné elektrárně a ponaučení z toho uh, v případě souběhu řady uh, přírodních pohrom a souhlasíme se závěrem rady, kde je tedy řečeno, že je potřeba přizpůsobit směrnici o jaderné bezpečnosti, neboť tyto havárie nás jak si eh, vedou k tomu, že můžeme postupovat rychleji. V roce 2009 se nám podařilo přijmout je směrnici o jaderné bezpečnosti a to považujeme za rámcovou směrnici, která vytvořila jakousi příležitost zapojit Eh, představitele příslušných orgánů, aby vytvořili jakési referenční úrovně, které všechny státy přijaly a zavázali se eh, respektovat v rámci eh, svých regulačních orgánů. Čili v tomto případě se chceme také ujistit, že bude rámcová směrnice aplikována co nejdříve a bude fungovat s podobným Eh, rámcem bezpečnosti. Děkuji a v tuto chvíli předáme ještě nakonec slovo paní zpravodajce. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také všem kolegům, děkuji radě i komisi za jejich připomínky já jsem si všechny připomínky s velkou radostí vyslechla a uvědomila jsem si, že u spousty bodů se nám podaří uh, jak si najít eh, kompromisní návrh, nicméně je spousta bodů, u kterých to hledání kompromisního návrhu bude asi hodně složité. Nicméně eh, jsem si uvědomila, že některé definice je třeba ještě přepracovat, některé otázky zůstávají ještě stále otevřené a tady musíme najít nějaké řešení. Všechny připomínky které zde zazněly v souvislosti s eh, vyšší bezpečností, musí být vnímány velmi vážně. Musíme na ně klást velký důraz. Hovořilo se o tom, že vnitřní trh musí dále fungovat a kolegové mě také upozornili na to, že Evropský parlament musí najít řešení, která budou akceptovatelná, tak aby další instituce vnímala nebo jak si brala náš návrh za solidní a aby došlo k souhlasu. Pan Bele se ptal, čemu nebo jakým způsobem já vnímám údržbu nebo co se pod tím, jak se má rozumět. Jde o to, že ta úložiště nebudou hned naplněna a uzavřena. Ta úložiště budou po dobu několika let otevřena a to jsem měla na mysli, když jsem zde hovořila o údržbě. Samozřejmě, že jsem hovořila také o kontrole a dohledu, to bylo také zohledněno. E, dále, co se týče těch finančních prostředků, které budou nebo by měly být eh, k dispozici. A co se týče té jaderné bezpečnosti, tak tady samozřejmě musíme dělat jasný eh, rozdíl mezi jednotlivými směrnicemi a pokud tomu já dobře rozumím, tak toto spadá pod směrnici o jaderné bezpečnosti. Dále, co se týče financování a uh, požadavků v této souvislosti, tak ty pozměvací návrhy tady v této zprávě nebo k této zprávě jdou tím stejným směrem, jaký naznačila komise. E, já vím, že rada, nebo předpokládám, že rada ne všechny, se všemi návrhy bude souhlasit. Já vím, e, co bylo zmíněno v průběhu debaty v roce 2002 a 2003, Vím, že tehdy se eh, debatovalo o této směrnici a nebyla přijata, protože šlo tady o velmi detailní eh, návrhy nebo postupy v, eh, u financování. A já si myslím, že je velmi důležité, aby tyto finanční prostředky byly k dispozici ve chvíli, kdy budou potřebné. Nicméně musíme samozřejmě zohledňovat i obavy veřejnosti. To znamená, že musíme zaručit jak řádný dohled, tak transparentnost. A já jsem si jistá, že se nám podaří najít společný jazyk ve chvíli, kdy budeme vyjednávat o těchto finančních prostředcích. Dále, co se týče vývozu, tak v této souvislosti zde zazněla také spousta připomínek. Já jsem otevřená další debatě a jsem otevřená také hledání dalšího kompromisu. Myslím si, že tato kapitola by neměla být jednoduše uzavřena. Mohu eh, dát jeden eh, příklad ze Slovenska. My máme jednu jadernou elektrárnu, která eh, částečně patří Chorvatsku, částečně patří Slovensku a pracujeme na základě bilaterální smlouvy. Eh, a podle této smlouvy polovina jaderného odpadu musí být nějakým způsobem odstraněna nebo musí s ní být naloženo správně a to platí samozřejmě i pro Chorvatsko, i když není Eh, členem Evropské unie. A já samozřejmě doufám ještě jednou, že ten společný jazyk najdeme. Děkuji, děkuji. Tímto si myslím, že bychom mohli tuto debatu uzavřít. Co se týče eh, předložení pozměňovacích návrhů, tak máte čas do zítřka do 12 hodin Překladatele nás poprosili opravdu, aby to bylo do zítřka do 12 hodin, aby všechno stihli přeložit a 5. května budeme o této záležitosti ještě jednou jednat a 26. května se, s nám, se nám snad podaří tuto otázku uzavřít. Na plénu 2. června by mělo dojít ke konečnému rozhodnutí. Takže to je to, co se týče připomínek k tomuto bodu. Tímto tento bod můžeme uzavřít a tímto eh, můžeme skoro opravdu tak, jak bylo naplánováno, začít ve čtyři hodiny s paní komisařkou, ale paní komisařka zde ještě není, ale jsem si jistý, že tady víte pouze o otázku několika vteřin, než se dostaví. Já si myslím, že bychom teď možná možná dvě, dvě minutky počkat. Paní komisařka se určitě dostaví. Děkuji. Milé kolegyně, milí kolegové, můžeme pokračovat v dnešním zasedání. Rád bych vás všechny pozdravil, ale hlavně bych rád pozdravil paní Nelly Kroesovou, vicekomisařku místo předsedkyně Evropské komise. A byl bych velmi rád, kdybyste byli tak milí a poslouchali a naslouchali nám. Ještě jednou zdravím paní komisařku a hned jí dám tu možnost, aby eh, vyjádřila své stanovisko a poté budeme moci debatovat. Takže paní Kroes, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem si vědoma toho, že to je velká čest a je mi potěšením podělit se s vámi o pár myšlenek, eh, protože od minule již uběhlo trochu času, už jsme zase někde dál, takže bych ráda porefilovala o tom, co děláme a co jsme udělali, kam míříme. A eh, stále tedy ještě eh, je užitečné, jestliže načerpáme vaše Eh, reakce. Eh, je to tedy průběžně probíhající dialog, otevřený. Eh, po širokých konzultacích na počátku období jsme započali v září přijetím takzvaného širokopásmého balíčku. Širokopásmý balíček to je širokopásmová komunikace, dále pak návrh prvního programu ra, politiky radiového spektra a doporučení přístupu nové generace. E, já jsem úzce spolupracovala s výborem ITRE, protože je to velice významný výbor pro nás, aniž bych vám chtěla lichotit. Je to úzce totiž spojené právě s portfoliem vašeho výboru Eh, který se tím zabývá, ať už se jedná o zprávu eh, o širokopásmé komunikaci a eh, protože to je právě úzce spojené s tou problematikou, kterou se zabýváme. Děkuji paní Cavela, zpravodajce a členům ITRE za podporu v tom našem společném úsilí, aby byli všichni Evropané připojeni Eh, do jaksi, tě, digitální sítě. Co se týče radiového spektra a, a politického programu radiového spektra, všichni se shodujeme na potřebnosti efektivního využití spektra a nyní je třeba najít eh, cestu, jak chránit eh, diversifikaci využití spektra a jak tedy řídit ten obrovský objem přenosu dat Eh, ono je neuv, jaksi neuvěřitelné, o co všechno se jedná. Každé tři měsíce eh, máme nová čísla, nové předpovědi a my musíme společně parlament, rada i komise, společně musíme najít um, životaschopné kompromis, jako, schopný kompromis, což není lehký úkol. E, čas jste proti nám, pospícháme, svět se vyvíjí, na Evropu nečeká a to jsou všechno významné aspekty, které je třeba brát v úvahu. E, zítra tento výbor bude hlasovat o významné etapě tohoto procesu a tak já doufám, že budu moci se spolehnout na to, že to bude přijato jaksi brzy ve druhém čtení. Mohu vás ujistit, že velmi pozorně naslouchám Evropskému parlamentu a e, také komise e, velice e, bere významně v úvahu tedy názory. Ne, nejde o jde o to, že digitální éra není o tom vybrat si jedno nebo druhé, ale je potřeba prostě využívat všechny stávající technologie. Co se týče ehm, počítačové bezpečnosti, cyber security, ehm, v nedávné době došlo k eh, internetovým útokům na několik evropských institucí, eh, což eh, jak si poukazuje na potřebu existence Eh, eh, organizace CERT, tedy tým reakce eh, v případě počítačového ohrožení. Místo předseda Ševkovič i já Eh, se snažíme maximálně ve spolupráci s evropskými institucemi a parlamentem eh, maximálně eh, jaksi konstruktivně spolupracovat na vytvoření jakési předběžné konfigurace CERT od 1. června, tak aby mohly, mohla tato organizace tedy reagovat. To je vyloženě historický krok Eh, když to říkám někomu jinému, tak říká, no jasně, to, to je logické, ale je to eh, historický krok, kdy všechny tři instituce dohromady jak si eh, přivedou k, k na, vlastně na svět takovou tu, takovou tu instituci a parlament poskytnul také odborníky na počítačovou bezpečnost. Dále pak Eh, je potřeba ještě pracovat na, na ENISA. Eh, byl přijatý návrh eh, regulace, který prodlužuje stávající mandát na dalších 18 měsíců a tady myslím, že bychom jaksi měli dospět k přijetí návrhu ze strany rady. Je to otázka Eh, bezpečnosti, my musíme dokončit legislativní proces týkající se modernizace ENISA co nejrychleji. Domnívám se, že eh, je vhodná, vhodná doba a vhodná situace a těším se na první čtení v listopadu. Zpráva o CIIP Eh, byla předložena 31. března, tedy sdělení, eh, na, dále na ministerské konferenci v Maďarsku tento týden. Se o tom bude jednat. Konference zdůrazňuje eh, globální a evropskou koordinaci. Není nutné, abych vysvětlovala podrobnosti ohledně toho, že jaksi počítačová bezpečnost je celosvětová a e, také e, máme e, forum o kybernetické bezpečnosti a kybernetické zločinnosti, pracovní skupinu, která byla vytvořena v roce 2010 a fórum v Nairobi, které ve spolupráci s delegací Evropského parlamentu Eh, se eh, tímto zabývá. Je potřeba, aby eh, všechny subjekty jednaly konzistentně, ať už se jedná o členské státy, soukromý sektor, občanskou společnost, evropské instituce a je třeba zvýšit bezpečnost a, důvěru uživatelů a subjektů obchodníků na internetu. To se neomezuje pouze na moje portfolio, ono to vyžaduje také úzkou spolupráci Vivian Redingovou eh, o eh, ochraně dat eh, to je problematika také, se, v níž spolupracujeme, případy porušení bezpečnosti dat. Kromě toho v září 2010 proběhla jednání týkající se samoregulačních nástrojů. Také jsme Eh, uspořádali dva kulaté stoly eh, o tom, zda stávající eh, možnosti jsou dostatečné nebo je potřeba ještě jaksi zesílit regulaci a v roce 2010 jsem také podpořila úzký dialog s občanskou společností a s jednotlivými subjekty na trhu. Komise také nastartovala konzultace s univerzálními službami na na téma univerzální služby, eh, síťová neutralita a roaming. A eh, to, toto eh, jednání byla velice úspěšná. Velmi brzy už bychom měli publikovat sdělení týkající se Eh, inovací a možností eh, řízených služeb. Eh, co se roamingu týče, tam bychom chtěli předložit první návrhy 30. června. Také musím zmínit úřad BEREK, což je významný krok ku předu ohledně konzistentnější a transparentnější regulace v členských státech a tím se dostávám k otázce transpozice. Eh, moje eh, oddělení eh, spolupracovali na transpozici rámce telekomunikací a 20, jak si ten deadline 26. května bereme vážně a rozhodně budeme jak si sankcionovat případná porušení. Co se týče výzkumu letošní rok bude významný. Na konferenci ICT 2010 v Bruselu v září minulého roku jsem eh, oznámila eh, v výběrové řízení v hodnotě 780 milionů eur, což je největší eh, roční program. 1,2 miliardy je naplánováno dokonce v rozpočtu rok 2011. A nejde jenom o otázku peněz, to je jasné ale je to samozřejmě snažší, když peníze jsou, tak eh, když se tedy tak eh, jak si iniciativy, které vznikají, potom mohou se lépe rozvíjet. Eh, ICT je významný prostředek, který umožňuje zapojení společnosti, například dostupnost webu a e, aktivní a zdravé stárnutí a podobně. To jsou všechno témata, která s tím souvisejí. E, v listopadu e, byla, se jednalo o dostupné digitální televizi pro osoby s omezenou pohyblivostí a podobně. Eh, spolu s kolegou Johnem Dalim jsme zahájili pilotní inovační partnerský program zdravého stárnutí eh, do roku 2020. To znamená, aby mm, evropští občané žili déle a nezávisle a, a zdravě co, co nejvíce a eh, tento program se domníváme je velice pozitivní a je Ehm, to také eh, zaměřené na dostupnost zdravotních služeb v Evropě. Také jsme přijali akční plán e-governmentu 15. prosince 2010, což umožní eh, občanům a podnikům skutečně využít jednotný trh s využitím veřejných služeb ze strany eh, občanů a podniků. Services will My tedy chceme, aby ty služby e-government se zavedly prostřednictvím pilotních projektů, například v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek, elektronické identifikace, eh, vedly k tomu, že ten veřejný sektor v Evropě bude akceschopnější. Eh, dále také začneme připravovat nástupce rámcového, sedmého rámcového programu, to bude společný strategický rámec. Řada mm, těchto mm, problematik se objeví i v takzvaném schromáždění pro digitální agendu, které se koná 16. a 17. června zde v Bruselu a já pevně doufám, že mnozí z vás se budou moci zúčastnit, protože to bude takový první milník v naplňování digitální agendy. Mnoho poslanců se na této problematice už aktivně podílí. Já bych chtěla říci, že to bude určitě velice zajímavá akce. Nyní tedy k tomu strukturovanému dialogu. Jaké jsou možné akce pro rok 2012? V červnu 2010 Evropský parlament požádal komisi, aby posoudila politické aspekty tzv. internetu věcí. Tím Evropský parlament vlastně nastolil takový rytmus pro vytváření eh, takového internetu věcí, Internet of Things, který bude v souladu se stavem trhu a také s obavami občanů, která se týkají ochrany jejich osobních údajů. My jsme se tedy k tomu Eh, přihlásili a začalo to vlastně už minulý týden, kdy byla oznámena dohoda týkající se vlastně RFID. Dále také chceme eh, navrhnout konkrétní opatření, které se týkají elektronické identifikace, ověřování a elektronických podpisů. Je to opravdu velice důležité i pro evropské občany, aby viděli, že skutečně ty, mm, ty nové možnosti mají smysl pro ně jako pro občany nebo eh, pro ně jako podniky a že zároveň že je jim zajištěna dostatečná ochrana. A my bychom tedy chtěli, aby to bylo i jako priorita v rámci takzvaného Single Market Act. Můj kolega Michel Barnier k tomu chce přistoupit ve stejném duchu. My totiž opravdu toto považujeme za velice důležité. Souvisí to i s vlastně s duševní, právě duševního vlastnictví s takzvanými osiřadými díly a podobně. Také pracujeme na vylepšování otevřených dat a z nového používání informací z veřejného sektoru. A sice máme tady vlastně tři takové akce. Za prvé, to je eh, revize směrnice z roku 2003, ta by měla proběhnout v roce 2012. Za druhé, chceme mít vlastně jednotnou platformu pro eh, používání údajů na evropské úrovni a ve veřejných institucích. A za třetí, chceme vlastně podporovat eh, konkurenci v oblasti vyvíjení nových aplikací, pro zpracování údajů z veřejného sektoru. Například v pěti evropských eh, eh, městech už se konaly vlastně akce, které se týkaly využívání údajů Eurostatu. Takže ehm, to je mm, Jedna věc dále také chceme zlepšovat interoperabilitu, eh, chceme vytvořit nebo definovat minimální společnou sadu údajů o pacientů pro interoperabilitu lékařských záznamů o pacientech v členských státech. Samozřejmě je tady celá řada dalších oblastí v naší politice. Možná jenom na závěr bych chtěla zmínit, že navrhujeme vlastně pro rok 2012 eh, takzvanou European Cloud Computing Strategy. Chceme, aby opravdu byla, byla účinná a proto v nadcházejících týdnech zahájíme konzultace. Samozřejmě to jsou iniciativy, které už máme rozpracované, ale ráda vyslechnu vaše náměty. Děkuji. Du, ganz herzlichen Dank. Děkuji srdečně, paní komisařko. Jedenáct kolegů se přihlásilo o slovo. A jelikož jste všichni velmi chytří lidé, podíváte se na hodiny a zjistíte, že všichni budete muset klást otázky velmi krátce. Paní de Castillo jako první. Tak já teď jen budu první, jejíž inteligence bude přeskoumána. Dobrá, v první řadě bych rád poděkovala paní komisařce já si myslím, že v první řadě je třeba poděkovat a pogratulovat paní komisařce, protože její kompromisy týkající se těch lhůt a dalších věcí, tak aby projekty a různé návrhy byly co nejdříve odstartovány, tak byly velmi pozitivní. To znamená, že v první řadě bych pogratulovala paní komisařce za tyto návrhy a také za to, že splnila své závazky. Tady máme v podstatě balíček takových regulačních opatření a různých návrhů. Některé věci jsou velmi důležité, jako například politika radiového spektra a tady si myslím, že náš výbor již splnil své povinnosti a bude hlasovat zítra. Já bych měla několik připomínek toho tematického hlediska, jedna z těch otázek, která je stále jaksi ústřednější a důležitější, je cloud computing. Protože tady ten mrak se stává v podstatě stále důležitějším tématem v souvislosti hlavně s ochranou osobních eh, údajů a tak dále. To znamená, že to bude téma, o kterém budeme muset hovořit v následujících měsících a také v průběhu následujícího roku. Transatlantický dialog a spolupráce se Spojenými státy americkými, to jsou velmi zajímavé věci. Z druhé strany bych ráda zdůraznila, že v rámci tohoto, v této tematické oblasti máme také ty takzvané smart grids, to znamená jak si ty chytré sítě. Ty mají co dočinění eh, s energií, s distribučními sítěmi, ale jde také o zavedení toho, té koncepce Internet of Things. Takže já si myslím, že to je opět téma, které bude stále důležitější a důležitější v našich budoucích debatách. A dále bych ráda upozornila na důležitost, kterou mělo má a bude mít eh, evropský trh s právě na tomto elektronic, v této elektronické oblasti paní komisařka o tom hovořila, ale to v podstatě eh, bude něco, co nebude záviset pouze na, nebo nebude záviset na paní komisařce, ale bude hodně záležet na vnitřním trhu a myslím si, že my bychom měli využít co nejvíce příležitostí, které nám poskytuje eh, naše společnost, digitální společnost. Eh, Eh, hovořil se o různých fórech, o fóru, které se bude odehrávat velmi brzy a poté governance, Internet Governance Forum, což bude fórum, které bude také velmi důležité a které v souvislosti s naší digitální agendou bude stále důležitější a bude ho třeba zohledňovat. A to je všechno. Děkuji, paní Angelika Nýpla. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, milí kolegové, milé kolegyně. Já bych vám v tuto chvíli také ráda poděkovala za to, že jste za námi přišla a že se účastníte naší debaty. Děkuji také za váš velmi rozsáhlý projev, který v podstatě pokryl všechny aktivity a iniciativy, eh, které můžeme očekávat. A je pravda, že my jsme velmi zvědaví na to, co vlastně bude v budoucnosti vznikat a co bude iniciováno z vaší strany. Několik připomínek. Vy jste eh, hovořila o tom provedení toho telekomunikačního rámce. Já bych se tady velmi ráda otevřeně zeptala, protože my všichni samozřejmě souhlasíme s tím, že co nejrychlejší připojení k internetu pro všechny obyvatele Evropské unie je samozřejmě zcela zásadní. Je to opravdu ta esence těch našich snah. A já se chci zeptat, zdali jste spokojená se současnou situací toho, toho širokého eh, pásmového připojení připojení. Myslíte si, že eh, tady eh, ta, ta zlepšení jsou dostatečná, anebo eh, zdali tady potřebujeme zlepšovat více? My si myslíme totiž, nebo minimálně, když se podíváme na situaci v Německu, tak to zlepšování nebo ta výstavba této lepší, tohoto lepšího širokopásmového přístupu se ještě musí zlepšit, protože je příliš pomalá. A my bychom rádi věděli tedy, jaké je vaše stanovisko a co ještě je v připravujete. Druhá otázka se týká opět vývoje internetu, protože my jsme se tady věnovali různým jednotlivým eh, otázkám. Vy jste hovořila o síťové neutralitě, hovořila se také o tom, že připravujete sdělení, které brzy vydáte. V minulém roce také proběhla veřejná konzultace, která došla k závěru, že regulace transparentnosti eh, není nutná a já se chci zeptat, zdali zastáváte stále stejné stanovisko, anebo zdali ve vašem sdělení se bude hovořit o dalších požadavcích na transparentnost. Eh, takže já bych ráda věděla, jak, ehm, jak se k tomu stavíte. Vy jste hovořila dále poté také o roamingu, k, těmu má, k tomu máme dvě nařízení, jedno nařízení nařízení je ještě stále platné a vy jste také hovořila o tom, že byl stanoven cíl do roku 2015 co nejvíce ehm, jak si zamezit nebo odstranit rozdíl, cenové rozdíly při telefonování v zahraničí a doma. Já bych ráda věděla tedy, eh, co v této souvislosti již připravujete, jakým směrem to půjde, můžete to prozradit? a e, zdali, jak si plánujete nějaké intervence do e, června 2012. E, Samozřejmě, že těch otázek by bylo mnoho, ale co se týče ještě toho cloud computing, tak to je téma, kterým jsme se zde velmi často zabývali a já bych se chtěla tady připojit k tomu, co říkala naše kolegyně De Castillo my, nebo někteří naši členové eh, se budou zítra účastnit jedné návštěvy ve Washington DC a budou se právě zabývat eh, tímto tématem, budou hovořit s našimi americkými kolegy a já bych ráda věděla, eh, zda byste nám k tomu mohla říct něco podrobnějšího k, k té vaší strategii. Děkuji za to, že jste přišla a dě, velmi jsem ráda, že se budete podívat také na našem budoucím dialogu. Dále bude hovořit hovořit pan Van Nistelrooy, eh, říká pan předseda a poprosíme pana Van Nistelrooy, aby hovořil opravdu dvě minuty. Eh. Děkuji, pane předsedo. Já se tedy pokusím vyhovět eh, té vaší žádosti. Já bych vám chtěl poděkovat za velice konzistentní uplatňování vašich priorit. Máte opravdu takový eh, pevný eh, rozhodný přístup. Co se týče Galilea, náš výbor podporoval a nadále podporuje projekt Galileo a především Eh, takový eh, ten inovátorský přístup v eh, oblasti výzkumu a vývoje a posílení konkurenceschopnosti. Nicméně rada s námi úplně nesouhlasí v tom, že by to mělo být zahrnuto do rozpočtu. Co se týče roamingu, v roce 2007 jsme stanovili určitý strop a v návaznosti na to se náklady na roaming zvýšily o polovinu. Ale samozřejmě ještě je třeba urazit určitou cestu, abychom dospěli k tomuto cíli, který jste vytyčila pro rok 2015. A sice že vlastně to, to národní a mezinárodní hovorné by mělo být na stejné úrovni. Uh, Eh, a myslím, že i zde by měl být vymezen určitý strop. Uvažujete o tom, protože skutečně zisky operátorů se stále jen zvyšují. Týkal. Paní Týkal? Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem eh, první, kdo tady vystupuje za skupinu socialistů pod třech lidovcích a já bych tedy e, využila příležitosti a poděkovala paní komisařce za to, že je tady mezi námi přítomna. Mám na ní otázku týkající se financování. Jedná se o financování vlastně infrastruktury pro širokopásmé připojení, tak aby do roku 2013 se toto podařilo plně uplatnit. Mě zajímalo by mě, jaké jsou finanční zdroje a jaký rozpočet tedy předpokládáte pro tento účel a dále, jaké opatření předpokládáte pro program elektronické, eh, elektronických schopností, nebo znalostí, protože třeba na národní úrovni proto často není dostatek prostředků. Také bych se chtěla zmínit o elektronické zprávě věcí veřejných. Myslím, že tady jsme nezaznamenali velký pokrok, přestože některé služby veřejného sektoru už se tady takto eh, tedy přešly na tu elektronickou úroveň. Nicméně oproti tomu seznamu, který byl schválen v roce 2001, toho ještě hodně chybí. Takže já mám pocit, že tady opravdu nebylo eh, dostatečné úsilí, třeba pokud jde o elektronické dražby. Eh, stále ještě máme ten cíl, že 50 veřejných zakázek by mělo být udělováno v rámci elektronické dražby a od tohoto cíle jsme ještě daleko. Pokud jde o elektronický podpis, s velkým zájmem čekáme na legislativní návrh, respektive dva legislativní návrhy týkající se změny směrnice o elektronickém podpisu. Uh, a také samozřejmě nás zajímá ta část, která se týká elektronické identifikace. Pokud jde o vzájemné uznávání elektronických podpisů, tento cíl je skutečně zásadní k naplnění vnitřního trhu eh, v rámci informační společnosti. A chci se tedy zeptat, kdy předložíte tyto legislativní návrhy o elektronickém podpisu, elektronické identifikaci, my bychom chtěli totiž organizovat slyšení na tato témata, protože eh, je to velice důležitá problematika. Nebudu hovořit o cloud computing, o tom už tady hovořili kolegové, ale chtěli bychom také, aby komise, eh, jak se jednala rozhodněji, pokud jde o počítačovou bezpečnost. Děkuji. Paní Rera Manuel. Děkuji, pane předsedo. Paní Kroje, s jménem naší skupiny bych vás ráda přivítala v našem výboru a také bych vám ráda pogratulovala za vaší práci a také za splnění vámi stanovených závazků. Já bych nicméně v tuto chvíli vám ráda hlavně pogratulovala, hlavně za to, že eh, v podstatě zajistíme, že všechny ženy budou digitální. To znamená, let's get all the women digital. A já s tím opravdu souhlasím, protože pokud by jen 20%, nebo když se podíváte na eh, podíl žen, které studují právě různé informační obory, tak zjistíte, že ženy opravdu tvoří pouze 20%, anebo co se týče různých eh, firm, které se zabývají informačními eh, technologiemi, tak tady počet žen pracujících v nich lze v podstatě spočítat na prstech jedné ruky a proto jsem opravdu velmi ráda, ráda za to, že se k tomuto cíli stavíte tak jasně. Hovoří se samozřejmě o těch 101 bodech, které jste předložila eh, proto, abychom tady zajistili trošičku lepší a větší rovnost. Vy jste zmínila velmi mnoho důležitých a zajímavých bodů. Já sdílím také připomínky svých kolegů, které zde zazněly a proto já se budu soustředit pouze na jednu věc, která se týká výzkumu a inovací. Paní komisařko, vy jste to eh, říkala. Komise budeme, mu, bude muset eh, předložit eh, svůj návrh týkající, týkající se osmého rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Ta, tento nový rámcový program bude velmi důležitý. My jsme si vyslechli vaší kolegyni Dilly Quinn, která hovořila o společném rámci pro výzkum a vývoj rozvoj eh, hovořila o rámci, který by byl jaksi společný. A já bych eh, ráda věděla, jak se k tomu stavíte vy. Eh, co budete zdůrazňovat? Budete zdůrazňovat podporu eh, v našeho trhu a nebo bude hlavně zdůrazňovat ehm, rozvíjení kapacit a schopností? Kdy jsou naše ICTs? Jsou v našich univerzi- na našich univerzitách a nebo jsou spíše ve velkých firmách? Já vám děkuji předem za vaši odpověď. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, i paní komisařko, za to, že jste přišla mezi nás i díky za, za popis vaší práce. Moje otázka je, reaguje vlastně na to, co říkala kolegyně o osmém rámcovém programu. My nyní v Evropském parlamentu pracujeme na FPA a budoucnost, na budoucím programu pro výzkum a inovace – a zelená kniha nastartovala veřejné konzultace a první diskuse poukazují na potřebu jednoduchého programu s méně inst- instrumenty a ICT a podobné technologie s aplikací celé řady různých oblastí vyžaduje současně vlastní výzkum pro budoucnost v různých nových oblastech. Na tomto pozadí bych chtěla vědět, jestli ta diskuse možná je ještě předčasná, ale jak vy vidíte ICT? Vidíte to tak jako nyní, jako v součást osmého rámcového programu, anebo jako novou technologii v oblastech jiných, jako je zdravotnictví, energie, klimatická, ochrana klimatu a podobně. Jak vy to vnímáte? Děkuji. Kolega Cukalas. Pan Cukalas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε την Επίτροπο για την σημερινή Děkuji, pane předsedo, děkuji také paní komisařce za to, že za námi přišla a také děkuji za její projev. Já bych rád eh, řekl něco ke kyberzločinu. Hovořil se o tom, že tedy bylo teď, eh, že vznikla nová skupina, která se zabývá touto otázkou a problematikou. A eh, nedávno vznikly také další iniciativy a já se ptám, eh, Dále se hovoří také o tom, že i Enisa se zabývá tímto problémem a já si myslím, že my bychom, co se týče boje proti kyberšikaně, mohli využívat přeci již existující agentury, nebo ne? Pan De Angelis? Grazie, Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní komisařce za její vystoupení. A nyní moje otázka jedna z e, otázek ohledně Galila tady už zazněla, takže k té se vracet nebudu. A chci se tedy zeptat, doporučení o přístupu k novým sítím e, optických vláken měla za cíl garantovat rozvoj nových sítí e, v konkurenčním prostředí. Nicméně v některých zemích dochází k odklonu od tohoto doporučení v některých zemích se k tomu přistupuje různě a e, někde tedy je to právě odlišné. Taktež doporučení ohledně tarifů z roku 2009 by měla vést ke snížení cen e, za e, mobilní telefony, přičemž v současné době pouze 4 z 27 členských států Eh, aplikovalo toto doporučení, takže dochází ke spožděním eh, jak pro občany, tak uživatele. A je vlastně narušená rovnováha mezi trhem eh, pevných a mobilních sítí. Tak se chci zeptat, jestli se nedomníváte, že právě ty rozdíly mezi jednotlivými členskými státy nemohou ohrozit další eh, způsobem trh komunikací, eh, který eh, prodělává velmi rychlý vývoj v souvislosti s optickým vláknem. A chci se zeptat, zda komise může využít nové pravomoci pro tuto oblast. Frau Muchas gracias. Paní děkuji, děkuji paní komisařko. Já jsem velmi pozorně naslouchala. Co se týče Co se týče Innovation Partnership for Aging Society, tak to je velmi zajímavé téma a samozřejmě mě zajímá i kvůli mému pokročilému věku. A já vidím, že tady se hodně hovoří o devices, o různých prostředcích zařízeních. Ale já chci vědět, jakým způsobem se toto přiblíží uživatelům. Je tady, píše se tady málo o obsahu. Uh, já jsem eh, právě včera hovořila s jedním eh, s jednou nemocnicí, která by byla velmi ráda, kdyby existoval nějaký mezinárodní mástr, který by přizpůsoboval nebo si podporoval vzdělávání eh, nemocničního personálu. A já vidím, že tady potřebujeme nějakým způsobem zajistit, aby právě tento internal aby právě tento dokument vedl také k praktickému užití. Paní Herco bude další. Commissioner, It's good to see you here. You are one of the most active commissioner and you prove that the women can, can really do digital. Uh, uh, Já bych chtěla položit několik otázek. Domnívám se, že se můžeme shodnout, že maďarské předsednictví uh, má velice um, dobře jaksi zpracovanou digitální agentu a to nás těší. Absolvovali jsme velmi pěknou konferenci na toto téma a to určitě digitální agendu posune ku předu. Mám několik otázek. Ta první se týká cloud computingu. Jakmile se hovoří o tom v Evropě, tak je vždy řeč o legislativě a myslí se vždy obsah, ale eh, je třeba diskutovat o potřebných infrastrukturách. Čili co si myslíte o strategických infrastrukturách pro Evropu, v Evropě, pro Evropany, na území Evropské unie? Jakým způsobem to má být rozvíjené v budoucnu? A moje druhá otázka, pokud byste mohla to trochu rozvést, co se týče digitální agendy a její rozšíření, konkrétně takzvaně nekonvenční využití satelitního vysílání pro širokopásmé aplikace eh, eh, na venkově a současně eh, zranitelné skupiny, ženy a tak dále a malé a střední podniky. A konečně se chci zeptat, jak Například proběhl minulý týden eh, kybernetický útok na webové stránky parlamentu, tak jak jsme připraveni tomu čelit v rámci eh, rychle, eh, těch, rychlého internetu? Pan Kalfín. Uh, Děkuji. Vy jste, paní komisařko, zmínila, že máte na agent, ve své agendě strategii pro kybernetickou bezpečnost. Eh, já jsem pomalu začal ztrácet optimismus v minulých letech, tak eh, doufám, že mi vlijete novou sílu dožil, protože nevím, jak, eh, jakým způsobem tuto jak problematiku budeme řečit, protože to se to je samozřejmě velice významné téma a můžeme uvést tisíce příkladů kybernetických útoků, nejenom kybernetické kriminality. Takže vy říkáte, že chcete vypracovat návrh strategie eh, kybernetické bezpečnosti, to by bylo velice žádoucí. Kdo to bude mít v komisi na starosti? Budete to vy? Já bych to velice podporoval, protože eh, to je velmi důležité, která instituce to bude mít na starosti, protože hovořit o kybernetické bezpečnosti znamená hlavně koordinaci. A další otázka se týká cloud computingu. Podporuji Eh, iniciativu konzultací o cloud computingu do roku 2020, 2012, ale pokud víme, že dojde k legislativním změnám, tak je potřeba začít pracovat na legislativě, která by už brala v úvahu cloud computing v následujících dvou letech. Dříve nebudeme připraveni. Domníváte se, že eh, by eh, bylo možno nějak jak se stimulovat tuto problematiku dříve? Herr Höckmark. Pan Höckmark. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo, já budu stručný. Chci se zeptat, jestli by komis, paní komisařka mohla říci, jak si představuje, nebo jak to vidí, eh, že Evropa obecně řeší rychlost rozvoje v rámci obecné světové konkurenceschopnosti, eh, tedy jaký je jaké stádium rozvoje Evropy proti zbytku světa. Tak to byla velmi jednoduchá otázka, výborně. A teď předáváme slovo paní komisařce, aby odpověděla na to velké množství otázek. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych začala tou poslední otázkou pana Hekmarka. Vypadá, že to je ta nejjednodušší otázka, ale přitom je to ta nejsložitější. Za prvé bych k tomu řekla, že si nevždy uvědomujeme, a teď to říkám diplomaticky, že nemůžeme si říci, máme čas, budeme na tom pracovat, budeme to vyvíjet. Samozřejmě je důležité ke všemu přistupovat rozvážně, ale někdy eh, ten čas právě nemáme. My všichni víme, že někdy v některých oblastech vlastně ten řekněme, Dálný východ je rychlejší nejen ve výrobě eh, všech produktů, výrobků, které potřebujeme v rozvoji, ale že je rychlejší třeba i v oblasti eh, akademických programů a ve vzdělávání počítačových inženýrů. Jsou to prostě miliony ročně, které do toho investují. A i když ne všichni ti, kteří to vzdělání získají, budou v této oblasti nakonec pracovat, uh, tak když to srovnáme, eh, ta jejich čísla s čísly v Evropě, tak v Evropě to je v podstatě eh, taková spíše kapka v moři. Takže my si uvědomujeme, že ten dálný východ už není jenom eh, vlastně významným soutěžitelem, ale že skutečně také vzdělává lidi, kteří budou jádrem toho budoucího vývoje. vlastně pak tady na druhé straně máte vlastně odborníky v Silicon Valley a to je právě téma, o kterém teď diskutujeme, jak bude v tomto ohledu vypadat budoucnost v Evropě. A my nemáme možnost, abychom si to nějak dlouho rozmýšleli, abychom dlouho zvažovali e, strategii, která, řekněme, eh, konsenzuálně pokryje všechna témata. Musíme si uvědomit, že pokud skutečně chceme v té hře něco znamenat, a myslím, že bychom to měli učinit, tak musíme prostě zrychlit tempo. A teď vlastně proletím eh, některé ty otázky. Byla tady otázka žen s tím plně souhlasím. My si nemůžeme dovolit, to neplatí jenom pro Evropu, ale teď budu tady mluvit o Evropě, nemůžeme si dovolit, že zanedbávat tolik uh, úžasných a talentovaných lidí. A myslím, že uh, tady to asi nemusím vysvětlovat, že musíme si uvědomit, že tady je prostě určitá ztráta důvěry, která se vlastně těžko odstraňuje. A souhlasím s tím, co řekla paní Madurel a paní Herzog. S tímto je třeba začít co nejdříve. A proto tady je iniciativa žen mimo svět IKT, že chtějí dělat programy pro desetileté desetiletého. A vlastně informovat je, dát jim mm, určitou představu o tom, že řekněme ty technické eh, otázky, u kterých tedy většina dívek říká, no to asi není nic pro mě, tak je třeba jim ukázat, že to může být i pro ně, je třeba jim ukázat, že to jsou fascinující věci a eh, je tady tedy iniciativa, která začíná už u desetiletých holčiček, aby už vlastně to třeba i ovlivnilo jejich představu o tom budoucím vzdělávání. Takže skutečně plně souhlasím eh, s poslankyněmi, které tady zmínili, že opravdu musíme každého eh, vlastně zapojit do tohoto tématu, ať už je to muž či žena. To je samozřejmě velice náročná otázka tohoto portfolia to mé portfolio je takové horizontální, dotýká se eh, mnoha oblastí, takže já spolupracuji třeba s Johnem Dalim, se Cecilí Malmstremovou třeba v oblasti počítačové bezpečnosti. Já chci říct, že třeba když máme eh, heslo, že každý Evropan má být digitální nebo má mít přístup k digitálním technologiím, tak uvědomme si, že zároveň vlastně se nás mohou občané e, zeptat a můžete zároveň zajistit i bezpečnost, protože pokud ne, tak si celou tu svoji digitální agendu nechte pro sebe. My nemáme vlastně zájem se do, do toho zapojit, když není zaručena bezpečnost. A Cecilia Malmstremová tedy má na starost tu počítačovou trestnou činnost, já mám na starost počítačovou bezpečnost a my společně samozřejmě se musíme eh, snažit spolupracovat a vytvořit program, který bude takto splňovat všechny požadavky. Ehm, v Maďarsku se bude konat právě také zajímavá ministerská eh, konference na toto téma. Budou tam i zástupci eh, USA pro ty otázky bezpečnosti a já právě myslím, že takovýmto přístupem můžeme přispět eh, tedy k tomu, že ehm, se ta situace zlepší. Samozřejmě nemohu zaručit stoprocentní bezpečnost, to by bylo nerealistické. Prostě život už z definice věci samé sebou nese určitá rizika. Ale Eh, opravdu musíme se snažit maximalizovat tu bezpečnost. Vy jste vlastně minulý týden zažili ten počítačový útok eh, u komise, to bylo o několik týdnů dříve, takže mm, to není něco, co by se nás netýkalo. Eh, my jsme samozřejmě mm, také instituce, kterých se to týká a je to jenom další motiv pro to posílení bezpečnosti je třeba, aby eh, to opravdu v evropských institucích eh, fungovalo, aby naše servery byly plně funkční a já a Maroš Ševčovič eh, jsme tedy v tomto spolu spolupracovali a při této příležitosti chci také poděkovat parlamentu, protože parlament jednal velmi konstruktivně a snažil se tedy nám pomoci v tom propojení těch nejrůznějších útvarů, kterých se to týkalo. A samozřejmě je jasné, že si nemůžeme každý hrát na svém písečku, protože by to nefungovalo protože eh, to, eh, mm, pokud bychom vlastně pracovali tak jako dosud, tak budeme hackerům jenom k smíchu. Samozřejmě ENISA v této věci je důležitým nástrojem. Oni nás podporují se svými zkušenostmi a znalostmi. A my bychom tedy měli nějak pokrýt Evropu. Některé členské státy už se zapojily, některé členské státy jsou více napřed, některé trochu zaostávají, ale samozřejmě musíme využít těch znalostí a zkušeností, jak ENISA, tak těch členských států, eh, které mm, jsou pokročilejší. EU eh, mm, e má i pracovní skupina o počítačové eh, trestné činnosti a počítačové bezpečnosti. Myslím, že funguje dobře, je to tady pod záštitou Cecílie, ale samozřejmě my s ní spolupracujeme. Myslím, že asi bychom neměli plýtvat časem na diskuse o tom, zda tohle spadá do mých pravomocí, uh, nebo pravomocí někoho jiného. Další téma, to je otázka Galilea. E, samozřejmě to není úplně moje portfolio, má to na starosti především můj kolega Antonio, ale když dovolíte alespoň jednu připomínku, i když spíše osobnějšího rázu, Takovýto typ nových konfrontací týkajících se rozpočtů a nových rozpočtů, myslím, není obecně přijatelný a rozhodně by mělo být jasně dáno řízení takových projektů, které se nebude dotýkat jenom čistě technických, ale i dalších praktických otázek. Ale říkám, to bylo spíše tedy um, taková osobní poznámka výzkum. A na to narazila řada poslanců. Tady máme velice dobrou spolupráci s příslušnou Eh, komisařkou. Nechci, aby se, tady, se teď říkali, že vlastně tady vykládám, že všichni kolegové jsou skvělí. No oni jsou, ale samozřejmě někdy se ve všem neschodneme, ale tady máme opravdu eh, stejný přístup, pokud jde o výzkum. A mm, tedy příslušná paní komisařka eh, a já se tedy stotožňujeme v tom, že právě výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií je prvořadý protože na jeho základě pak může vznikat celá řada nových iniciativ. Pokud jde o výzkum, eh, tak byla tady také zmínka o mm, přípravě osmého rámcového programu. Já mm, možná bych řekla, že dnes dopoledne jsem diskutovala s delegací i pos a pro ně je důležité, aby jak výzkum, tak zástupci hospodářství, tak ti, kteří se nakonec podílejí nebo využívají výsledky výzkumu, aby všichni eh, tito aktéři využili možností, které nabídne rámcový program. To samozřejmě zase souvisí s tou Eh, budoucí strategií, jak si představujeme budoucí Evropu a jak vlastně můžeme být v čele tohoto vývoje. To mě samozřejmě fascinuje, zároveň mě to pohání ku předu. Já si myslím, že máme skvělé výzkumníky, máme skvělé návrhy v oblasti inovací, To znamená, že v Evropě máme k tohle eh, k dispozici, máme i skvělé výzkumné ústavy. A pane předsedo, myslím, že můžete být hrdý i na některé takové ústavy, které jsou přímo ve vaší zemi, ale je to společné evropské úsilí. A právě eh, ve vzájemné spolupráci eh, musíme předkládat společné návrhy. Dále problematika cloud computing, to je velice fascinující a zajímavé téma. Když hovoříme o budoucnosti Evropy, to je věc, která, na kterou se musíme určitě do budoucna soustředit. Musíme vytvořit politiku pro cloud computing. Čím dříve, tím lépe, protože jiní už jsou v této oblasti aktivní. Neměli bychom prostě jenom vyčkávat Investice do cloud computing mají pro Evropu strategický význam. Je to cesta, jak skutečně eh, ta výpočetní technika může být opravdu užitečná a to je věc, po které eh, jsme všichni volali. Je to věc, která tedy přichází zvně Evropy, to je fakt, ale to neznamená, že bychom se na to neměli soustředit. Právě naopak, potřebujeme radikální přístup, aby se ta situace změnila. Proto jsem oznámila do nadcházející týdnu průběh eh, veřejných konzultacích a musím říct, že to je opravdu jedna z hlavních priorit a myslím podle toho, co jsem slyšela eh, v diskusi nebo z těch vašich otázek, takže si tady i získáme vaší podporu. Také bude velice zajímavá diskuse o obsahu této politiky, ale musíme s tím skutečně rychle začít a nemůžeme vyčkávat eh, až na vyřešení některých dalších otázek. Roaming. samozřejmě už byla přijata pravidla, která chrání spotřebitele před eh, přílišnými, příliš vysokými cenami, ale teď tedy ještě hovoříme o otázce vlastně přenosu údajů nebo a mm, plateb, tedy za přenos údajů v roamingu takže to by se ještě mělo vylepšit, o tom diskutujeme. Já nemohu zatím předjímat, jak bude vypadat rozhodnutí komise, ale mohu potvrdit, že zvažuji e, vlastně o takový e, přístup, e, takovém hybridním přístupu, který by měl určité strukturální prvky, týkal, které by se týkaly volby spotřebitele a měly by být vlastně stabilní v době a měly by být určitou pojistkou pro eh, vlastně spotřebitele. Pak bych ještě chtěla říci, že jsem v březnu byla pozvaná na setkání generálních ředitelů telekomunikačních provozovatelů a dalších aktérů, kteří působí v této oblasti. Také tam byli vlastně generální ředitelé vysílacích organizací, eh, generální ředitelé eh, poskytovatelů obsahu, dokonce i Steve Jobs byl online, protože se nemohl osobně dostavit eh, kvůli tedy svému zdravotnímu stavu. A také tam byli zástupci výrobců. A já jsem tedy před nimi vystoupila a řekla jsem, že si všichni uvědomujeme, že teď vlastně přichází úplně nový způsob myšlení a že je třeba prokázat tvůrčího ducha. A že teda je třeba, abyste vy ve vašem odvětví byli kreativní, tím jsem chtěla říci, že se nechci tedy plést nějak do jejich eh, odpovědnosti zařízení, já nechci být jakýmsi manažerem jejich činnosti, ale chci, chtěla jsem mi prostě vyzvat k tomu tvůrčímu přístupu. My jsme teď eh, na tom základě vlastně zřídili čtyři pracovní skupiny. Eh, jednou z nich vede generální ředitel Deutsche Telekom, Jednou vede pan Levy z Vivendy, jednu vede zástupce výrobců a oni mi slíbili, že skutečně učiní maximum, aby předložili konkrétní návrhy, které se právě budou konat tvůrčího charakteru, tvůrčího přístupu a netradičního myšlení. A my plně doufáme, že opravdu se ta cena eh, velmi změní, ale pokud se to nepodaří tedy ze strany těchto aktérů, tak tedy tu iniciativu převezmu do svých rukou. Ale pokud se týče strategie, evropské strategie v této oblasti, Eh, tak samozřejmě vždy necháváme na nich tu jejich odpovědnost, ale teprve eh, pokud se jí nezhostí, tak eh, by ta iniciativa přišla na nás. Elektronický podpis a tam jsem si evropská usnesení, já tedy, pane předsedo, jsem vzala na vědomí ta dvě usnesení. Je samozřejmě důležité zajistit bezpečnost elektronického podpisu a to i je také důležitá přeshraniční interoperabilita elektronických podpisů. V tom se shodneme. Já předložím návrh a v rámci takové toho balíčku pro jednotný trh pro Single Market Act jsem tedy pověřila své útvary, že bychom měli zpracovat toto téma, protože je skutečně zásadní pro vzájemnou identifikaci osob na vnitřním trhu. Hovořila jsem o tom i s Michelem Barnierem, řekla jsem mu, jsem na tvé straně, ale jsou tady vlastně dvě cesty postupu, respektive dvě takové fáze. Každý z nás má svou fázi, protože pak tady je ještě otázka třeba práv duševních vlastnictví, která je, kterou je třeba řešit ve spojení eh, s touto otázkou. A já jsem samozřejmě připravena svůj úkol splnit, pokud se třeba týká třeba Europeány, no, tam jste určitě informováni, musíme být samozřejmě opatrní. Je také třeba vyřešit problematiku tzv. osiřelých děl a otázku práv duševního vlastnictví. A samozřejmě to stávající řešení ještě není ideální odpovědí. Provádění revidovaného telekomunikačního balíčku, o tom jsem už mluvila. Já samozřejmě bez váhání zahájím eh, řízení pro porušení práva, pokud to bude odůvodněné. A ne, ale nemám z toho žádný strach z takovéhoto postupu. Tak o roamingu už jsem mluvila. Mluvila jsem o 13. červenci, takže to je vše. Děkuji. Děkuji, děkuji za tyto velmi rozsáhlé a poučné informace. Děkujeme vám také za váš čas, který jste nám věnovala a tímto můžeme také ukončit tento bod pořadu jednání. Jsem si jistý, že se v následujících týdnech a měsících znovu potkáme. A tímto můžeme přejít k bodu číslo 5, průběžné hodnocení sedmého rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Und ich darf uh, das Wort... A v tuto chvíli bych mohl, nebo předávám slovo panu Odimu, zpravodaji. Máte slovo. Merci, monsieur le Děkuji, pane předsedo. Co se týče tohoto tématu, tak se nacházíme ve fázi diskuze o pozměňovacích návrzích a hlasovat se bude zítra. Já připomínám, že Evropská komise eh, předložila poměrně velmi pozdě svoje sdělení v únoru 2011. Nicméně proto, aby se mohl Evropský parlament vyslovit eh, za takových podmínek, aby ta zpráva ještě byla užitečná, bylo eh, rozhodnuto o velice těsném harmonogramu, který jsem takto shrnul. Čili já bych chtěl opravdu velice poděkovat sekretariátu, panu Georenu a Susan Kiefer, jakož i politickým poradcům EPP Alfredo Souza, Elizabeta Fontano a, a moje spolupracovnice Tiffen Klorley. E, bylo předloženo 308 pozměňovacích návrhů. My jsme všem politickým frakcím navrhli sedm kompromisních návrhů Hlavní pozměňovací návrhy se týkají evropské přidané hodnoty, zjednodušení, otázky teritoriality výzkumu, účasti žen, malých a středních podniků, obrany, k tomu se ještě vrátím, a e, cílům e, v strategie 2020 a inovacím. My jsme spolupracovali se všemi stínovými zpravodaji, kterým děkuji. Brita Thompson, nevím, jestli je tady, Lena Heck, Filan Lambert, Marisa Matias. Vypracovali jsme 30 kompromisních návrhů, které byly podepsány, bo čtyři frakce podepsaly 17 těchto návrhů a ostatní tři frakce. Jediný kompromisní návrh byl odmítnutý, ten se týkal obrany. Já shrnu kompromisní návrhy číslo 4. Tam jsme evropskou nadhodnotu, přidanou hodnotu pozitivovali, zatímco v tom původním návrhu já jsem vyjadřoval spíš myšlenku, že ta evropská přidaná hodnota není jednoznačná a tady jsme ji vyjádřili jaksi pozitivně. Potom jsme předložili řadu kompromisních návrhů ohledně zjednodušení. Tady děkuji Marie Kavalo, která udělala velikou práci. A opakujeme tu vůli dosáhnout zjednodušení konkrétně Eh, i řešení eh, eh, situací vyplývajících z minulosti. Pozměňovací návrh 16 nahrazuje otázku teritoriality. Je to kompromis, který se rodil obtížně. Jde o lepší konzistentnost mezi PC7 a strukturálními fondy, tak aby současně byla zachována myšlenka excelence evropského výzkumu a přitom, abychom měli větší zapojení členských států, které zatím se příliš nepodílejí do fondu výzkumu a abychom mohli rozvíjet infrastruktury. Kompromis 17, ten se týká účasti žen a teď se dostávám k problému obrany. Já jsem napsal, odstavec o tom, že by asi byl už, bylo už na čase zamyslet se, jak na evropské úrovni můžeme financovat výzkum v oblasti obrany. Zdá se, podle některých expertů, že zaostáváme, protože výzkum v oblasti obrany je velice nákladný a vzhledem k nedostatku veřejných prostředků by možná bylo v našem zájmu dávat více dohromady eh, prostředky na eh, výzkum v obraně. Některé státy to dělají bilaterálně, například stát, eh, ke kterému já patřím spolu se Spojeným královstvím. A ptám se parlamentu, zda není na čase správním základem, který je citovaný ve zprávě, to znamená eh, na základě Evropské obrané agentury, jestli by nebylo dobré začít eh, s nějakým s nějakou politikou eh, obraného výzkumu na evropské úrovni, která by jaksi podpořila naše, o, náš obraný průmysl. Několik návrhů textu předložila paní Castillo, paní Madurel. Mě by zajímaly vaše názory na to, zda je Evropský parlament schopen nalézt většinu pro vyslání takovéhoto signálu na adresu Evropské komise. Já to trošku zdůrazňuji tady, protože mám pocit, že opravdu nastal čas, abychom tento signál vyslali v rámci nějakého znění, které bychom mohli nejpozději do zítřka vypracovat s tím, že do plenárky bychom ale mohli nalézt znění, které by vyhovovalo pak všem frakcím. Takže tolik, pane předsedo, eh, ve stručnosti těch 29 kompromisů, které budou předloženy eh, zítra k hlasování. Děkuji a teď kolega Kalas. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vzal slovo proto, abych poděkoval panu Odimu za jeho skvělou práci a za jeho skvělou zprávu. Chtěl bych mu poděkovat za jeho snahu zapracovat tuto velkou spoustu pozměňovacích návrhů do textu. Jsem velmi rád, že našel dobré kompromisní návrhy. Co se týče toho obsahu, té samotné podstaty, tohoto textu. Jde o velmi vážný text, který se týká opravdu velmi závažného tématu. Hovořila o tom již paní komisařka, paní Kroje. Jde o výzkum a inovaci, jde také o otázka, která byla zmíněna paní Karvajou. To znamená, to jsou všechno otázky a témata, kterými se Evropská unie musí zabývat. Pane předsedo, já nejsem příliš velkým optimistou. Nevím, zda se nám do roku 2020 podaří dosáhnout těch cílů, které jsme si stanovili. Podle všech dostupných údajů to vypadá tak, že Evropská unie, jak si bude mít velké potíže a s největší pravděpodobností nebude schopná tyto cíle splnit. Eh, žijeme ve zglobalizovaném světě, výzkum také funguje v rámci určitých sítí. A 28. března Royal Society of London vydala velmi zajímavou studii. podle níž, nebo z níž bych eh, si velmi rád, bych něco zmínil, tedy 7 milionů vědců v tuto chvíli pracuje ve světě. A ti mají k dispozici jednu kteří mají k dispozici 1 bilion severoamerických dolarů je vydáváno 25 tisíc vědeckých časopisů a 20% z nich vychází v USA. USA vynakládá 400 miliard z té celkové sumy, kterou jsem zmínil. To znamená, že tady jde o zásadní spolupráci na mezinárodní úrovni. Co se týče těch eh, nových silných ekonomik, tak tady došlo ke snížení dotací nebo ke snížení příspěvků ze strany Spojených států amerických. Tady došlo ke ztrátě eh, těchto eh, tiskoven až o jednu pětinu. V Japonsku to bylo o 22%, v Rusku o 24%. Čína investuje opravdu velmi rychle, zase je tady zaznamenán růst 20% a tady došlo k nárůstu až 1,4 HDP, to znamená zásadní růst. Co se týče těch mechanismů, které potřebujeme anebo nepotřebujeme, tak paní komisařka Kroes zmínila i jedno číslo. Hovořila o milionu a půl vědců, v Číně a o dvou a půl milionech vědců v Indii v budoucnosti. To znamená, že my v tuto chvíli musíme přijmout urgentní opatření, opravdu opatření, která mají velmi naléhavý charakter, protože výzkum a rozvoj, pokud my ho chceme podpořit, pokud chceme, aby vůbec existoval nějaký evropský rozvoj, tak musíme podporovat vědu a výzkum. A co se týče zjednodušení, tak tady nejde o evoluci, ale spíše o revoluci. Ta by měla být naším cílem protože my samozřejmě se nacházíme pod velkým tlakem, existuje tady velmi vysoká administrativní zátěž, která stěžuje práci našich vědců. A to je všechno, co jsem chtěl říci, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem si vzal trošičku více času. Dann darf ich als nächsten Frau Matthias das Wort geben. Děkuji, pane předsedo. Já žádám o slovo, proto abych poděkovala panu Audimu za jeho snahu jak si zapracovat jednotlivá stanoviska k zprávě. Já mu za to děkuji, protože to bylo opravdu, to vyžadovalo veliké úsilí přiblížit všechny ty jednotlivé pozice a předložené kompromisy, myslím, odrážejí skutečně naše stanoviska. A to je nejdůležitější. Pochopitelně zůstávají i nadále otázky na nich se neschodneme, ale upřímně se domnívám, že te, ty kompromisy jsou velice dobré, konzistentní a berou v úvahu jednotlivá stanoviska. Za to vám děkuji. A co se týče mého vlastního pozměňovacího návrhu, který jsem na počátku předložila a který se stal součástí jednoho kompromisního návrhu, aniž by samozřejmě byl zcela pokrytý eh, ten kompromisem eh, po, ohledně prekérního postavení nebo nejistého postavení věců v Evropě, tak za to já vám každopádně děkuji, ale eh, ano, nacházím tam svoje myšlenky v tom textu a za to vám děkuji. Co se týče obrany, to je oblast, kde jsme se neschodli, tam byly ty názory nejvzdálenější od sebe, ale možná, že do zítřka bychom mohli nalézt nějaké znění. Bude taky záležet na tom, co řeknou ostatní stínoví zpravodajové, ale budeme se také snažit najít společné řešení. Děkuji. Paní kolegyně Ek. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Audi za skvělou práci. Jak si byl opravdu velmi nápomocný, otevřený návrhům. Nicméně mám ještě několik otázek. Především si myslím, že bychom se měli zabývat otázkou průmyslu, který jaksi opouští výzkum. Nejedná se jenom o malé a střední podniky, ale podívejme se i na celková procenta e, rámcových programů, třeba poslední tři rámcové programy. Účast průmyslu je čím dál tím nižší. A to je veliký problém konkurenceschopnosti. Taky trochu váhám, nad zněním ohledně teritoriality výzkumu. Možná, že to je jazyková otázka, ale výzkum a vývoj, že by měl být teritoriální, tak aby byl výzkum nebo financování výzkumu, aby bylo rovnocené mezi jednotlivými univerzitami. Já se domnívám, že excelence je důležitá co se týče celoevropských projektů a k tomu my směřujeme. A třetí věc, kde trochu váhám, je otázka obrany. Nejsem příznivě nakloněna eh, nové oblasti v oblasti eh, obranného výzkumu. Tam je příliš mnoho národních zájmů, pohledů, Eh, o přístupu k obraným systémům, k obraným otázkám a je tolik jiných oblastí, kde Evropa může přinést přidanou hodnotu, tak se jich můžeme držet a dosahovat pokroku v těchto oblastech a ne otevírat novou oblast, kde já osobně si myslím, že to je čistě otázka členských zemí. Děkuji. Frau Kollegin Ford. Paní kolegyně Ford. Um, děkuji, a také děkuji zpravodaji za úžasně tvrdou práci, kterou odvedl v rekordním čase a děkuji všem spolupracovníkům, kteří mm, to mm, pomohli a, a aby se to realizovalo tak rychle. Z mého pohledu byla bych ráda spolu podepsala řadu těch pozměňovacích návrhů, ale vzhledem k nedostatku času při návratu ze Štrasburku a podobně, tak potom k tomu nedošlo, asi to není tak důležité. Ale podstatné podle mě je, a mluvili jsme o tom v rámci zprávy Kavalo, a je tu prakticky jednomyslnost, s tím, že někde možná jsou nějaké jazykové otázky, které by se daly třeba vyřešit nebo vyjádřit to nějak lépe. U těch některých kompromisů já budu hovořit o pěti z nich, když dovolíte, o šesti. Moc se mi líbí návrh 27, který hovoří o zjednodušení ku Quantum League. To je, to je opravdu velice dobré. ale mám trošku problém s návrhem 1, s pozměňovacím návrhem 1, který hovoří o spolufinancování. Spolufinancování, jeho navýšení, které může být příznivé v některých případech a jindy ne. Takže tady já bych byla spíš proto, aby tam nebylo navýšení spolufinancování, nebo aby tam bylo uvedeno where appropriate, protože ne všechno musí být spolufinancováno a možná je trošku pozdě na to, aby se do kompromisního návrhu dostala slova where appropriate, jinak by, jinak se domnívám, že je to vyhovující, ale to by asi bylo dobré tam doplnit. V některých místech hovoříme o zvýšeném financování a neuvádíme, kde ty peníze vezmeme. Takže se domnívám, že Eh, pokud by bylo jasné, odkud se ty peníze vezmou, pak podporuji navýšení financování výzkumu, ale to je potřeba specifikovat, tedy odkud ty peníze budou. Obávám se, že nemohu podpořit návrh 26, kde dochází k k dalšímu zvýšení výdajů jestli je to jenom, já chápu, že to je vlastně jako podklad pro vyjednání dalších finančních perspektiv, nicméně mi to tam chybí. U pozměňovacího návrhu 9, to je, vím, že to je výsledek veliké práce a já to podporuji, ale zase je to navýšený výdaj a to vyvoláváme obavy. Návrh 20, hovoří o výzkumné infrastruktuře. Možná, že to je jazykový problém, ale lze tomu rozumět, že a ty výdaje mají, nebo ty prostředky mají být využity na vybudování infrastruktury, jako třeba laboratoří a podobně, ale to si myslím, že není účelem tady. Ty peníze mají být využity na vědu, na výzkum. Samozřejmě jsou potřeby, co se týče infrastruktury, ale ty nerada bych, aby se to oddělilo tedy a bylo to jenom pro tu infrastrukturu. Pak mám problém s pozměňovacím návrhem 11. Je to vynikající v mnoha ohledech, vytvoření společného systému hodnocení eh, excelence a kariér já nevím, kam nás to dostává. Eh, na, jestli je, je třeba mít jaksi globální tržiště, excelence a podobně. Já, já nevím vlastně, kam, kam to míří, jestli máme mít systém omezený na Evropskou unii eh, v této oblasti. Obávám se, že tak to nefunguje, takže o tom bych navrhovala, aby se hlasovalo odděleně a případně tomu vidíme na plenárce. Na Maruhe. Děkuji. Manuela? Sí. Já jsem také chtěla pogratulovat zpravodaji za jeho práci. Tak bych eh, rád poděkovala Stínové zpravodajce za její eh, práci a chtěla jsem také jí omluvit, že se nemohla dostavit. Pár eh, připomínek týkající se mých pozměňovacích návrhů. Chápu, že tady jde o ty kompromisy, o kterých hovořil pan zpravodaj. Je pravda, pane Odí, že v tomto výboru jsme hovořili hodně o tom tématu týkajícím se zjednodušení. Také jsme odhlasovali zprávu paní Carvajo, která byla velmi důležitá. Ale já si myslím, že je velmi důležité, abychom se na tuto otázku dále zaměřovali, a abychom využili všechny možnosti, které nám tento parlament eh, nabízí. A hlavně u takové důležité zprávy, jako je tato, která se týká přeskumu, přeskumu a hodnocení sedmého rámcového programu. Jde tady samozřejmě o vědce, jde o malé a střední podniky, které se shodnou na tom, že v tom spočívá hlavní problém sedmého rámcového programu. A proto je velmi důležité, aby e, v této zprávě se hodně bavilo o této otázce a jsem velmi ráda, že jsme tady došli ke kompromisnímu návrhu. Já jsem se dále také zabývala důležitostí navýšení kapacit eh, našich, našeho vědeckého personálu a množství vědců. Musíme také zajistit větší účast žen ve vědě. V souvislosti s věcmi, které najdete v sedmém eh, rámcovém programu, eh, si musíme uvědomit, že jsme stále ještě velmi daleko od těch cílů, které jsme si stanovili. A proto musíme posílit přítomnost a účast žen v životním cykle projektům. A já jsem si vědoma toho, že také zde bylo dosaženo kompromisu. Dále jsem se také ještě chtěla zmínit o návrhu zpravodaje, který se týká eh, teritorializace Eh, projektů a návrhů. O tomto tématu, o té teritoriální dimenze jsme hovořili. Samozřejmě, že se nemůžeme, nemůžeme jaksi ústupovat eh, na úkor excelence, to je jaksi náš hlavní princip, ale měli bychom se snažit uh, Eh, jak si odstranit některé překážky, které mají teritoriální, teritoriální dimenzi. A to takovým způsobem, aby všichni měli stejné příležitosti. Pokud je to to, co máte na mysli, tak já bych s tím souhlasila. Nicméně já jsem si říkala, že bych byla radši, kdyby to bylo formulováno trošičku jasněji. Vím, že to je bod, u kterého také jsme již dosáhli souhlasu a dále, co se týče eh, výzkumu v oblasti obrany, tak já se tady víc mám tím na mysli jak si výzkum týkající se bezpečnosti, ale samozřejmě jsem si jistá, že dojdeme i tady u tohoto bodu k nějakému kompromisnímu návrhu. Děkuji, paní Karváďo. To thank uh, our Jenom stručně chtěla bych poděkovat kolegovi Odimu za skvělou práci a za jeho přístup k této práci, který byl velmi otevřený On tedy přijal naše návrhy. Především jsem ráda, že pan Ody přistoupil na ten balíček týkající se zjednodušení a také tam vlastně do této zprávy eh, zmínil takové ty hlavní směry pro rám, osmý rámcový program. Já myslím, že to je totiž důležité, abychom poukázali i na to, jak bude vypadat osmý rámcový program. Uh, pokud jde o rozpočet, eh, byla tady zmínka o zdvojnásobení rozpočtu. My tady říkáme, ne, že bychom chtěli zvýšit výdaje. My říkáme, že pro nás je výzkum důležitější než jiné politiky a proto žádáme o navýšení rozpočtu na výzkum v příštím evropském rozpočtu. Podobný pozměňovací návrh byl, jsme předložili i ve výboru ŠURE pro tedy celý nebo souhrný rozpočet. A ještě se tedy neví eh, vlastně, u které politiky by se ty peníze ubraly, aby byly tedy peníze na navýšení eh, peněz do výzkumu. Takže my tady prostě tělto změnou říkáme, že výzkum je velice důležitý pro konkurenceschopnost Evropy a proto jsme tam vložili tento pozměňovací návrh a já jsem ráda, že pan Ody to zapracoval do kompromisu. Děkuji. So, dann darf ich nochmal Herrn Udi. Pan Ody, máte ještě jednou slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval kolegům, kteří vystoupili, zejména tedy zpravodajům za jednotlivé politické frakce. Ve stručnosti pár poznámek. Myslím, že pan Sutala má pravdu, že vždy, když se poukazuje na vědecké znalosti a vzdělávání, že je opravdu důležité, aby ta vědecká mentalita byla v celé Unii. Eh, to souvisí s tou otázkou teritoriality, která asi byla špatně popsána v tom mém návrhu zprávy. Myšlenkou je, abychom zjistili, které jsou ty eh, naše mozky v Evropské unii. Nevíme, eh, kde jsou ty potenciální nositele Nobelovy ceny a proto je třeba, aby ten výzkum skutečně byl rozprostřen po celém území Evropské unie. Eh, mě trochu mrzí, že výbor pro regionální politiku, který měl předkládat stanovisko, na to neměl čas. Já jsem vycházela ze studie výboru pro regionální eh, politiku, který vlastně, která navrhovala hm, právě tuto teritorialitu hm, výzkumu. Takže my v tom eh, kompromisu říkáme, že samozřejmě nejdůležitější je ta excelence, ale že zároveň je třeba propojit infrastruktury na celém území Unie a že je potřebí skutečně pěstovat tuto excelenci, eh, která je v podstatě eh, takovou podmínkou, nezbytným předpokladem, abychom čelili těm význačným úkolům, které před námi stojí eh, je tedy třeba najít určitou rovnováhu i mezi rámcovým programem a strukturálními fondy, které se spravují eh, ve spolupráci s členskými státy. Děkuji paní Matias za podporu a také za vstřícnost, kterou jsem vycítil u té problematiky výzkumu v oblasti. Paní Ek, pokud jde o průmysl, ano, máte pravdu je vidět, že ten průmysl se na výzkumu nedostatečně podílí a je tady i taková nedostatečná konzistence mezi členskými státy, průmyslem a Evropskou unii, která neumožňuje optimalizovat využití eh, peněz, které jsou vkládány do výzkumu. Eh, výzkum je pravděpodobně eh, jedním z odvětví, kde bychom měli zajistit co nejlepší využívání veřejných peněz. A v této souvislosti je třeba podpořit i náš průmysl. E, zdvojnásobení rozpočtu. To, jsou, to je návrh některých poslanců. Ta otázka je celkem jednoduchá. My víme, že je třeba ten rozpočet zdvojnásobit. A otázka teď je, jak mezi EU, a členskými státy, podíváme-li se na naše rámcové programy a na strukturální fondy, jak tedy mezi těmito aktéry můžeme zajistit eh, určitý soulad nebo konzistenci všech finančních prostředků, tak abychom mohli více poevropštit ten výzkum protože ten celoevropský výzkum je samozřejmě předpokladem konkurenceschopnosti Evropy. Taková je tedy myšlenka, která stojí za tím zdvojnásobením rozpočtu, které to samozřejmě celé nevyřeší, ale je to koncept, o kterém bychom chtěli diskutovat na politické úrovni. Teď ještě pár slov k té obraně. Myslím, že i podle názoru odborníků by především Evropa neměla nabrat spoždění. Co se týče tedy rozvoje eh, průmyslu, nebo obraného průmyslu. A myšlenkou tedy je, abychom si položili otázku, zda u toho výzkumu, který se dotýká bezpečnosti, eh, který může souviset i s vojenskými i nevojenskými aktivitami, tedy v souvislosti s obranou. Zda by tedy tento výzkum zase se neměl více po evropště. Uvidíme eh, zítra, jak tedy dopadne to hlasování o návrzích, které byly předloženy. Můj návrh je, abychom o tom diskutovali, abychom diskutovali o tom, zda Evropský parlament je schopen vyslat určitý signál komisi v tom smyslu, aby komise předložila nějaké návrhy. Já tedy navrhuji, abychom diskutovali i nadále o tomto tématu. Takže to, pane předsedo, byly mé reakce na připomínky kolegů, kterým ještě jednou chci poděkovat. Ja, und wir danken Ihnen auch, Herr Kollege. My vám také děkujeme, kolego Odí, za vaší práci a snahu. A díky tomuto se nám podařilo dojít ke konci našeho zasedání. Poprosil bych, aby všichni, kteří nejsou koordinátory, opustili tuto místnost. Děkuji.